Good morning, everybody. Dobré ráno. Kolegové, chci vás zde přivítat. Musíme začít nehledě na to, že eh, zde nejsme plně zastoupeni. A první bod na pořadu jednání, který máme, tam je jedna malá změna oproti návrhu pořadu jednání protože budeme také přijímat doporučení koordinátoru ze 16. listopadu, pokud proti tomu nic nemáte. Nezdá se, no, není tu nikdo, kdo by něco namítal. Můžeme tedy tuto změnu pořadu jednání považovat za přijatou. Druhý bod na pořadu jednání, to jsou sdělení předsedy. První sdělení se týká zprávy z mise Envy do Dubaje ohledně Montrealského protokolu MOB 27 a jedná se o 27. zasedání jednotlivých stran ohledně Montrealského protokolu o e, látkách, které e, ničí e, ozonovou vrstvu. E, tato mise se konala mezi 3. a 5. listopadem 2015. Eh, potom následující zasedání, ty budou společně s Agri a DV, a to 3. prosince od 9.30 do 11.30, to je tento čtvrtek. A budeme eh, pořádat výměnu názorů se zástupci FAO eh, ohledně půdy, ohledně roku půdy Další mimořádné zasedání Envy se bude eh, konat 14. prosince v pondělí, bude to večer, eh, pravděpodobně v 7 hodin a bude se jednat o námitky vůči eh, komitologickým opatřením ohledně emisí z vozidel. Ohledně tlumočení máme mnohem víc jazyků, než potřebujeme. Máme 22 jazyků, nemáme jen estonštinu, a galštinu. A pro ty z nás, kdo nejsou přítomní, je to smutná zpráva. Máme vše dostupné, všechny materiály, máme dostupné elektronicky a toto zasedání je webstreamováno. Další bod na pořadu jednání je bod číslo 3. A zde se jedná o sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 10. a 23. listopadu 2015. Elektronicky jste obdrželi tyto materiály a nemáte-li k ním výhrad, eh, budou považovány za schválené. Ano, je to tak. Bod číslo 4 na pořadu jednání to je schválení zápisů ze schůzí konaných 3. září a 15. září 2015. Nemáte-li k ním e, výhrady do konce tohoto zasedání, tyto zápisy budou schválené. Další bod na pořadu jednání mm, zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních ve čtyřech tématech. To první se vztahuje ke zdravotnickým prostředkům a diagnostickým zdravotnickým prostředkům in vitro to je zpráva Vilmont Líze od poslední aktualizace, tedy posledního zasedání, se odehrály dva další trialogy, celkem tedy u čtyři trialogové zasedání. Třetí neformální trilog se odehrál 10. listopadu 2015. Parlament, Rada a komise se zaměřovaly zejména na konkrétní otázky IVD. Bylo dosaženo principiální dohody ohledně Eh, diagnostické definice. Diskuze byla vedena o genetickém poradenství, pravidlech ohledně předpisů, klasifikace IVD, eh, domácích výjimek a zařízeních třídy C, eh, přechodných opatřeních IVD, autotestech a testech v okolí pacienta. A Následně se bude ještě jednat o dalších eh, otázkách. Bohužel předsednictvo nemohlo přijmout ten eh, kompromis, který byl přijat, eh, který byl mm, jako mm, většinově, ale nicméně Eh, dosáhli jsme dohody ohledně estetických zařízení, výjimek in-house a definice zdravotnických institucí, eh, elektronického uchování UDI a výjimek pro eh, nemocnice. Pátý trialog se odehraje 3. prosince 2015. Následní, následné téma je o mezních hodnotách emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích. Třetí trialog se odehrál 16. listopadu. Všechny hlavní prvky byly prodiskutovány kolegislátory a e, poté, co tedy byly přijata ta důležitá témata, některá už v prvních dvou trialozích, e, ohledně značení motorů, specifických e, ustanoveních určitých typů lokomotiv a dalších opatřeních, které se týkají nahrazování motoru. Další trialog se odehraje 3. prosince a bude se zabývat zbývajícími otázkami. Následně, to je další téma, snižování emisí znečistujících látek ze silničních vozidel. Druhý trialog se zaměřoval na silniční vozidla emise, jimi působené a adaptaci eh, Lisabonské smlouvy. Eh, bude se diskutovat eh, dále Eh, Diskuze se zadrhly, když se hovořilo o adaptaci Lisabonské smlouvy, to znamená, že ještě nám tedy něco zbývá k dojednání a um, technická úroveň bude dále diskutovat o řešení pro další eh, kolo vyjednávání. A poslední zpráva se týká Úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplamitňování právních předpisů týkající se krmiv a potravin a pravidel týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin rozmnožovací materiál rostlin a přípravku na ochrany rostlin. První trialog se odehrál 9. listopadu. Umožnil kolegislátorům, aby diskutovali o tématech, kde už mají konvergující pozice, například reprodukční materiál e, rostlin, aby se rozhodl na pracovní metodě a e, dalším harmonogramu. Tři technická e, zasedání umožnila stranám, aby diskutovali také o technických aspektech. Další trialog, ten druhý, se odehraje dnes večer. No a teď to bohužel vypadá, že teď si musím předat slovo, protože další bod na pořadu jednání, bod číslo 6, se vztahuje k námitce podle článku 106, neboli k seznamu invazivních nepůvodních druhů. Jak se možná vzpomínáte, příslušné nařízení předložila komise a bylo to na konci roku 2013 a parlament a rada ho schválili v prvním čtení a to bylo na jaře roku 2014. A to byl rok, kdy jsme hodně volili, kdy byly volby a proto bylo těžké dostatečně projednat celou tuto záležitost takovou rychlostí. Návrh byl předložen bez klíčových prvků, což je eh, seznam Eh, IAS, které by se týkaly celé Unie. Bylo těžké to projednávat bez tohoto seznamu. My jsme se snažili vyhnout se této konkrétní situaci, ale teď ji máme před sebou. Jak členské státy, tak i komise odmítly přijmout zákon v přenesené pravomoci, aby se stanovil seznam těchto invazních nepůvodních druhů, které se týkají celé Unie. Nakonec se dospěl k dohodě teprve, když se strany vyjednávání v trialogu dosažuje, že akt přenesené pravomoci bude schválen a že to bude předtím, než se celý seznam jeho návrh vypracuje. K tomu ale nestalo. A já teď mám námitku eh, proti tomuto seznamu invazních nepůvodních druhů a popisuji důvody v textu. Máme dnes hodně k diskusi a proto bych se dotkl pouze dvou nevyřešených záležitostí. Jedno je, že se tady navrhuje akce přenesené pravomoci ohledně hodnocení rizika a druhé jsou eventuální výsledky, které by vedly k tomu, kdyby nebyla ta legislativa posléze splněna, kterou komise předloží, pokud jde o posuzování rizik v rámci aktu přenesené pravomoci. Komise poslala po předložení námitky do ENVY takzvanou notu informační, kde se praví, a tady cituji, aby bylo možné přihlédnout k nejpozdějšímu vědeckému vývoji, počítá se také s tím, že komise bude mít pravomoc eh, vypracovat příslušný akt v eh, přinesené pravomoci podle článku 5.3, aby se vyhodnotilo, zda daný druh může vytvořit životaschopnou populaci a eh, rozšířit se v prostředí a bude tam také e, přesný popis všech prvků, které je třeba vzít v úvahu při vypracování hodnocení rizika. Konec citátu. Zdá se, jako kdyby akt přenesené pravomoci podle článku 5.3 e, nařízení byl čímsi dobrovolným, doplňujícím, co specifikuje pouze určité prvky. A zase budu cituji tady z prohlášení komise, že něco, co se dá řešit někdy později. Ovšem, ve skutečnosti akt přenesené pravomoci podle článek 5.3 a je velice důležité, abychom měli patřičné transparentní posouzení rizik členských států pro vyhodnocení těch nepůvodních druhů, které eh, vyhovují všem pěti kritériům podle článku 4.2. A záměrem je, a tady cituji eh, z nařízení tu část, kterou komisi vynechala ve své notě zcela diplomaticky. A tady cituji, aby se poskytl podrobný popis Eh, bodu, eh, uplatňování bodu A až H prvního eh, odstavce tohoto článku, čímž je míněn pátý. A ten popis bude znamenat také zahrnutí metodologie pro posouzení rizik vzhledem i k mezinárodním a národním standardům a také stanovení prioritních akcí proti danému invaznímu druhu, který má potenciál mít významný poškozující Um, dopad na biodiverzitu a životní prostředí a tak dále a tak dále. Uvědomí tohoto vyjednávací strany se rozhodly, že tady bude akt v přenesené pravomoci s tím ovšem, že je to předpokladem, aby se potom přijal už provádějící akt, kde se stanoví opravdu ten seznam všech těch invazních druhů týkající se celé Unie. Je trošku absurdní, že komise říká, a zase cituji, že nařízení nepraví a konec citátu textu toto, protože z textu článku 5.3, který jsem předtím citoval, je zcela jasné, že to nezbytné naopak je. Je také úplně jasné, že používání těchto procesů může vést tak jenom k nedobrým procesům. Jak se stalo vlastně, když tady komise vypracovávala ten starý seznam, přičem se používaly prastará posuzování rizik a vycházelo se i z politického tlaku, a, e, e, protože se uváděly náklady, které to bude stát. A komise zase potom se odvolávala na e, prvky článku 4,6 a že prý toto všechno vzali v úvahu. Ale ty výsledky nejsou jsou dobré a já jsem o tom hovořil s odborníky, kteří se účastnili vypracování seznamu a ani těm ten jeho obsah nevyhovuje. To je návrh takového seznamu, kde žádná z, z těch Ehm, z těch DC100 z ehm, příslušných druhů není přítomna. Například eh, mělo by tam být něco, co by mělo být na seznamu podle recitálu 14 a co tady naopak chybí. Zatímco naopak eh, americký, ehm, eh, americký druh, který je norek, který je velice nebezpečný, tady není. A za to je tam jiný druh, který je pouze na Balearských ostrovech a který se sotva kdy vůbec vyskytuje v Evropské unii. Pak je tam sice mýval, ale ne psík mývalovitý, který je možná ještě nebezpečnější pro ekologické systémy v Evropské unii než mýval jako takové. Pak je tam lechitikon nebo eh, americké zelí, ale pak je tady eh, eh, velice důležitý druh, který není uveden a naopak jený ano nebo hyacin echornia je, ale e, tam je, ale ambrozie chybí. Byt je vysoce e, by, by je vysoce alergenní. Pak jsou tady jiné velice jedovaté e, invazivní rostliny, které chybějí a to bez ohledu na to, že tam jsou posuzování rizik, které vycházejí vlastně z posouzení rizika i bolševníku. Proč by toto měl být problém, až bude, když se přece ten seznam bude posléze aktualizovat? To je jednoduché. Já jsem se zabýval už pos, během posledních deseti let invazivními cizími nepůvodními druhy a jednu věc vám mohu říct se všechny určitostí. Je třeba eh, budovat eh, důvěru veřejnosti a spolupracovat s veřejností. To je velice důležitý předpoklad pro úspěšný boj proti invazním nepůvodním druhům. Eh, pokud se něco poškodí, pak ta důvěra a spolupráce se ztratí a bude to trvat léta, než se znovu obnoví. A pokud by toto bylo přijato, jak to navrhuje komise, pak by nikdo nepochopil, proč se tady jenom řeší například akvatické rostliny a proč naopak se neřeší ty druhy, které skutečně způsobují velké škody. Komise se odvolává na to, že pracovala v časové tísni, ale samozřejmě není možné, aby toto nějak podkopalo dosažení cílu eh, eh, 2020. Je to skoro už dva roky, kdy to má spoždění a komise teď navrhuje takový seznam, který by nás mohl vlastně eh, tlačit o měsíce nebo léta zpět v souvislosti, protože bychom přišli o důvěru evropské veřejnosti. Proto velice žádám komisi, aby si ten návrh zase stahla, aby připravila předpoklady pro patřičné posouzení rizik, aby toto všechno vzala v úvahu, aby vysvětlila členským státům, že existuje také něco jako náklady nečinnosti a nikoliv jenom z činnosti. A prosím tedy komise, aby se sem vrátila s novým a daleko lepším návrhem. Děkuji. A teď za EPP nevidím tady paní poslankyně, která to má na starosti za EPP. paní Somerovou. Tady nevidím. Eh, pane předsedo, já mám jenom eh, poznámku. Je to dobrá, eh, je dobrý nápad, abychom žádali komisi, aby nejprve reagovala. Všichni můžeme věci opakovat, ale možná by bylo lepší, kdybychom vyslechli komisi předtím, než my sami vystoupíme se svými prohlášeními. Já se domnívám, že pokud nikdo o slovo nežádá, pak si myslím, vzhledem k tomu, že skutečně nikdo o slovo nežádá, můžeme tedy nejprve eh, udělit slovo komisi, pokud s tím pochopitelně komise souhlasí. Prosím, souhlasíte s tím, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Nejprve bych vám rád poděkoval za to, že jste nám umožnili vysvětlit celý proces, který jsme schválili eh, v rámci přípravy na tento první eh, eh, seznam a rád bych znovu potvrdil to, že komise se zcela zavázala tomu, že plně mm, provádět nařízení 1134 z 2014 tedy eh, původní invazivní eh, druhy. Eh, ano, skutečně, jak jsme už nastínili v našem poletním přeskumu o strategii a biodiverzitě, je to základní krok v smyslu legislativy tím, že přispějeme našim společným cílům, tak abychom zastavili ztrátu biodiverzity v Evropské unii do roku 2020. Velice důležitý první krok je rychlé schválení tohoto seznamu a e, v mnoha reakcích, e, návrzích v parlamentu, z rady a také e, výboru regionu vůči zprávě Evropské komise. Byla to taková výzva udělat vše, co bude v našich silách, abychom rychle mohli schválit tento první seznam, protože to vyvolá pak eh, povede k aktivování celé řady prvků v tomto nařízení, které jsou skutečně důležité, protože je to vše je nezbytné pro členské státy, aby mohly využít nezbytných nástrojů tak, aby pak mohly implementovat nejdůležitější prvky tohoto nařízení, například popatření eh, zacílená na eh, uchování biodiverzity a podobně. A nebudu teď opakovat všechny eh, z těchto eh, prvků, které byly začleněny do eh, tohoto dokumentu komise, ale chtěl bych reagovat hlavně na pár ehm, aspektů, které tady byly zmíněny. Například takové Eh, připomenutí se eh, schválení eh, tohoto nařízení v prilogu. V podstatě tento návrh dá větší pravomoce komise tak, aby mohla schválit ta přenesené pravomoci, které budou dále specifikovat kritéria. To už bylo obsaženo v původním návrhu Evropské komise. Takže toto není něco, co by bylo přišlo během trilogu, to je něco, co už bylo obsaženo v původním návrhu komise. A komise skutečně je přesvědčena o tom, že je důležité, abychom měli tuto možnost jednat jednat a vlastně jsme se zavázali k tomu, že rozpracujeme takovéto akno přenesené pravomoci, ale nejprve bychom se chtěli poučit, vyvodit závěry z tohoto procesu prvního seznamu a říct si, které jsou vlastně prvky v těchto kritériích, které jsou obsaženy v článku 4.3 eh, eh, a kde bude zapotřebí další konkretizace, protože jsou to prvky, které jsou dost jasné, my jsme nechali udělat studii, které jsme identifikovali to, co to znamená, co znamenají a diskutovali jsme o tom také s no, odborníky odborníky a s výborem, který je za toto téma zodpovědný. E, nesouhlasím s tím, že e, komis se eh, přišla se seznamem pod politickým eh, tlakem, ale spíš jsme zcela eh, jasně podpořili kritéria, která jsou obsažena v nařízení samotném, tím, že jsme určili, které druhy mají být zapracovány do seznamu a které nebudou obsahem tohoto seznamu. A jedno z nejdůležitějších kritérií je to, že tady je posouzení rizika, které budou naplňovat kritéria, která jsou na v článku 4.3. A je tady proto několik druhů, které byly zmíněny kolegou, například americký Norek nebo Mýval, mýval a ne všechny tyto psík kmývalí a ne, jsou to, ne všechna tato věci splňují tato kritéria a vlastně víme, že členské státy pracují na dalším vylepšení posouzení rizika a jakmile toto posouzení rizika těchto e, druhů bude e, splňovat kritéria, tak se nebude vůbec váhat a tyto druhy e, dá na tento seznam, takže pak budou předloženy příslušnému výboru. A je tu Eh, skutečně řada různých invazivních druhů rostlin, které jsou na seznamu eh, vůli eh, posouzení rizika, které splňovalo kritéria. Rád bych jmenoval například hyacinty vodní, které způsobí velkou škodu variánské řece a je velice důležité, abychom nezdržovali schválení prvního seznamu Eh, tak aby členské státy mohly učinit opatření, která jsou nezbytná pro to, abychom opravdu zadrželi eh, další šíření tohoto invazivního druhu. A pak je tady celá řada dalších druhů na seznamu, eh, kde se ukázalo, že jsou to velmi invazivní druhy a představují velikou ohrožení pro biodiverzitu v Evropské unii. Proto jsme si říkali, že by bylo že by nebylo moudré, kdybychom nejprve vedli dlouhé diskuze o dalších specifikacích eh, kritérií, která jsou už nařízení jasná, ale spíše bychom měli priori, udělat prioritu naší práce a mít ty druhy, eh, které, eh, kde už máme ono posouzení rizika, to bychom nejprve měli dát na seznam a pak se snažit o rychlé schválení tohoto seznamu. Zavázali jsme se k tomu, že budeme aktualizovat dále tento seznam příštím roce mnoho z těch druhů, které eh, kolega zmínil, eh, budou, eh, tady bude k dispozici ono posouzení rizik, které budou splňovat kritéria. A také si myslíme, že je velice důležité, aby toto bylo učiněno co nejdříve. A teď je tu další poznámka, eh, která padla v návrhu usnes eh, nařízení, že tu není dostatek informací pro eh, parlament a širší veřejnost o procesu, který byl uskutečněn. Chtěl bych zdůraznit, že veškeré zápisy zasedání výboru a veškeré studie, které komise zadala a všechny relevantní informace byly předloženy v rámci komitologie také na, v Evropské komisi. A Eh, také eh, v rejstříku eh, v záznamu výboru samotného a myslíme si, že jsme udělali, že jsme poskytli všechny relevantní informace, které by měly být dispozici pro veřejnost a vždycky jsme byli připraveni reagovat na jakékoliv otázky, které nám byly položeny a budeme i nadále pokračovat a vynakládat úsilí, abychom tak um, um, um, učinili a předkládali to členů Evropského parlamentu. Takže tady to ukončím. Chtěl jsem jenom zhrnout říct, že komise skutečně tvrdě eh, se sledovala ehm, nařízení. Ehm, jenom jeden bod, který bych rád potvrdil. Nařízení nestanovuje, že akta přinesené eh, pravomoci, které specifikují eh, další eh, prvky posouzení rizik, by byly, měly být předpokladem pro schválení ehm, seznamu. Toto jsme také přeskoumali právními službami Evropské komise, protože tady je lhůta Eh, která byla eh, dána komisi, kde má být předložen tento první seznam do prvního, před eh, druhým lednem a proto tu není lhůta, se týče specifikování prvků, které se vztahují k aktům přenesené pravomoci. Proto není správné říkat, že je to předpokladem pro schválení akt přenesené pravomoci a že by se dále měli specifikovat tato kritéria, než bude ten první seznam schválen. Myslíme si, že je daleko lepší dále specifikovat tato kritéria až budeme mít zkušenosti ze schválením prvního seznamu, eh, který, jak říkám, obsahuje druhy, které jsou spojeny s dobrým posouzením rizika, které spojují kritéria nastíněna nebo stanovená z nařízení 4.3. ostatní 4.3 nařízení. Děkuji. A teď nastal čas, abychom předali eh, slovo našim kolegům. A mám tady dva kolegy, kteří se hlásí, prosím. Pan Filner. Děkuji mnohokrát. Dnes se zastupuje Renáté Somer. Eh, jsem tu tedy jako Renáté Somer, třeba, že tak nevypadám, ale je to jen pro dnešek. Mám tu fantastický eh, připravený text, ale především si říci, že to stojí hodně peněz, je to důležitá věc a tak dále. Ale i poté, co jsem si vyslechl komisi, musím poznamenat, že pořád ještě pochybuji o tom, zda toto je dobře eh, eh, nastíněno eh, podle hodnocení rizik a kam nás to povede. Já jsem si vyslechl komisi. Myslí, že tu je mnoho druhů, kteří nemají od členských států dosud toto hodnocení rizika ale stále ještě je celá řada zvířat a invazivních druhů, u kterých eh, velice těžko chápem, proč o tom seznamu nejsou. A pak tu jsou eh, některé eh, druhy, o kterých se tážeme, proč jsou na tom seznamu. A já tu mám celou řadu příkladů od paní Somr, ale já použiju svoji vlastní zkušenost když eh, tady ponechám stranou ty poznámky a budu hovořit o své zkušenosti, tak to zní hrozně, ale podívejte se. Podívejte se na vodní zvířata. A o, o čem my diskutujeme po léta ve Švédsku. My tam máme například eh, americké eh, humry, což je veliký problém pro naše autochtonní druhy. A máme pacifickou ústřici, Víme, že import do Evropy narůstá, ale teď to prostě ohrožuje situaci v našem švédském prostředí. Eh, a potom ryba, eh, rybo, ryb, která eh, stále ještě není mm, zde, ale u nás ve Švédsku v naší politice je zásadním problémem. Potom ale je tam otázka raka, který byl eh, sklizen hromadně, ehm, odchytávan hromadně a já eh, si myslím, že skutečně ve Švédsku eh, musíme pochopit, že už je nebudeme moci takto odlovovat a opravdu záleží na tom, jestli nějaké, nějaký druh je na tom seznamu nebo ne. Takže podle mne tento seznam ve mně nevzbouzí útěchu, ale spíše obavy. Protože já vím, že u nás v našem volebním okresku mají určité obavy a když jsem hovořil eh, o tomto seznamu doma, tak uh, jim to nepomáhá řešit problémy s těmi druhy, eh, o kterých jsem například eh, hovořil, jako tedy ten americký eh, humr, ale je tam prostě seznam druhů, o, kterých, o které se mají zajímat a, a máme si bránit. Takže já velice těžko chápu logiku tohoto textu. Nicméně celý tento proces je podle mne velice důležitý a já si jej vážím. Takže za EPP nejsme mm, Přesvědčení, že ten text je správně nastaven. Děkuji mnohokrát. Gerber a Gerbrandy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Odkud začít? Od středně dobého přeskumu o biodiverzitě. Musím říct, že to bylo eh, poměrně smutné a bylo tam spousta červených světel, jenom jedno bylo zelené. A to byly ty invazivní ehm, nepůvodní druhy a jak proti něm bojovat. Proč eh, tam vidíme zelené světlo? Protože tam jsme nebyli příliš efektivní eh, do posud a na papíře všechno vypadá, že je v pořádku. Takže Mm, jsme si eh, říkali, počkáme si na další fázi, jsme na správné cestě a uvidíme, jak se to bude realizovat v praxi. A co se mne týče, to je přesně to, co teď komise dělá. My jsme jim dali mandát, dali jsme mandát komisi a také jsme stanovili poměrně jasné a přísné lhůty jako druhý leden příštího roku tomu, aby vypracovali první seznam invazivních nepůvodních druhů, proti kterým je zapotřebí bojovat na evropské úrovni. Je tento seznam dokonalý? Není, to vůbec není. Jeden příklad. U nás v Nězozemsku máme velký problém eh, s vodní eh, krysou, proti které bojujeme už eh, dlouho ale proto, a to proto, že podkopává naše hráze. Klimatický summit byl právě zahájen eh, v Paříži a právě se tam hovoří o zmírňování dopadů a předcházení eh, dopadů. A právě ta vodní krize zde hraje velikou úlohu, protože nám stěžuje situaci v Nizozemsku v tom, abychom se mohli lépe adaptovat eh, Eh, na eh, změny klimatické, protože nám tedy eh, noruje v těch hrázích. To ještě já nejsem přesvědčen, že bych měl se úplně stavět proti tomu seznamu, ale měli bychom říci, že snažit se být nejlepší nám brání v tom být dobří. Vzhledem k tomu, co Eh, komise se snažila přijít eh, s tím návrhem do 2. ledna, aby tedy to měla co možná nejdříve hotové podle toho, jak jsme si eh, přáli, jak už komise hovořila o tom. Jsou tu dostatečné nástroje k tomu, aby následně to, ten seznam mohl být rozšířen. A já věřím, že komise taky učiní. Jeden prvek, který byl zmíněn kolegy, kteří zmínili ty výhrady eh, a to, že se jedná více o politická kritéria než vědecké poznatky, já také nejsem vědec, takže se mohu opřít jen o to, co mi říkají eh, jiní. Ale když diskutujeme o takto vědecky odůvodněném seznamu zde v parlamentu, tak eh, ze samotné definice celého procesu do toho začlenujeme eh, politické prvky. Kolega Fierno řekl, že hovořil nejen tedy o tom seznamu, eh, a nehovoří jen o tom, co mu napsala paní Somr, ale že hovoří i ze své zkušenosti. Takže my nehovoříme jen tedy o vědeckých poznacích. Trochu mi tedy překvapuje, proč zrovna teď takto diskutujeme, protože mám pocit, že bychom měli mít větší důvěru v komisi. A také mi trochu překvapuje eh, koalice, která se formuje proti tomuto návrhu seznamu, protože možná by chtěli širší ten seznam, jiní zase uší možná. Někdo by mohl tvrdit, že eh, eh, komise udělala či neudělala eh, dobrý návrh, ale já to posuzovat eh, nebudu. Měli bychom alespoň poskytnout eh, možnost Evropské komisi dokončit svou práci, protože tato práce ještě hotová není a je to jen první krok ve velkém boji proti těm invazivním nepůvodním druhům. Pokud zde budeme my tuto možnost, tak naše liberální skupina bude hlasovat proti té výhradě a musíme tuto celou záležitost brát seriózně, vážně a také ten střednědobý přeskum samozřejmě. A proto bychom neměli blokovat celý postup eh, boje proti invazivním nepůvodním druhům, ale měli bychom spíše vynakládat tlak na komisi, aby v následujícím eh, eh, roce postoupila dál a aby to nezůstalo z tohoto seznamu. Děkuji. Suzana Melioris. Máte slovo. Ano, děkuji. Myslím si, že časový plán pro komisi je, byl plánem velice žádostivým. A problémy, které jsme dnes už zmínili a popsali, eh, souvisí také s tímto. Je to bylo to zadáno třetí straně, eh, co se týče rozpracování eh, toho seznamu. A myslím si, že základní problém je v tom, že existovala nejrůznější kritéria. A tím eh, je výsledek takovým výsledek daný dohromady ze všech možných směrů. Tento seznam nepovažují za odborně zcela dostatečný. Jsou to tři problémy, které se tady jasně ukazují. Otázka toho, kdy je druh invazivní, kdy se mm, proti tomu musíme opravdu postavit. To je skutečně otázka nákladů a komise už se tomu věnovala, jaké následné náklady tady z toho vyplývají, když se nejedná. Členské státy, ale pokud jsem informována, eh, reagovaly jenom nedostatečným způsobem, ten zpětná vazba nebyla dostatečná a pak se dá jenom těžko posoudit, jaké jsou z eh, eh, následné náklady s tím spojené a jak ta celková situace pak vůbec vypadá. Myslím si, že minimálním cílem zastavit další šíření nových invazivních druhů, to je ten náš cíl a nemělo by to být nutně boj proti um, dlouho žijícím druhům tady, i když jsou invazivní. Myslím si, že s tím prvním bychom mohli docílit daleko eh, více. A za třetí také si myslím, že vypracování seznamu by mělo být navázáno spíše na jednotná kritéria a neměly by tady být ty, ta nejrůznější kritéria, eh, která pak to celé z toho dělají takové dílo, které je rozředěným výsledkem. A proto si eh, eh, myslím, že nedosáhneme našich cílů, budeme-li takto postupovat. A na druhé straně však musíme říci, že se musí učinit nejprve první krok a za ním pak budou následovat eh, kroky 2 a 3, abychom se dostali kupředu a členské státy ehm, ehm, by měly být vyzvány k tomu, aby pak ehm, definovali skutečné náklady s tím spojené. Děkuji. Julie? Eh, děkuji. Jakožto člen této trošku nepravděpodobné kolavice bych chtěla vyjádřit několik eh, poznámek. Trošičku se omlouvám za pozdní příchod, eh, proto jsem neslyšela, co říkala komise. Eh, možná, že už něco z toho padlo, ale já se to potom ještě dozvím. Pokud se dělají takovéto námitky, nedělá se to určitě s lehkým srdcem, alespoň já ne. A Vzhledem k tomu, že jsem stínová zpravodajka, byla jsem jí v minulém volebním období, vím, že jsme o tom hodně hovořili. Stínový zpravodaj samozřejmě si dá práci s tím, aby si obstaral informace o všech nepříjemných živočiších a rostlinách a jakou škodu mohou nadělat. A samozřejmě, že se snažíme se s tím seznámit nejenom ve vlastním členském státě, ale i v ostatních. To jsem všechno udělala. A proto mám určitou představu o tom, co bych chtěla vidět na tomto původním úvodním seznamu. A trošičku mě šokovalo, když jsem viděla, že celá řada, konkrétně v mém případě rostlin, o kterých jsme hovořili a o kterých jsme si mysleli, že to zcela určitě se na ten seznam dostane, tak ty tam teď nejsou. Technicky vzato, jak jsem to pochopila. To má zajisté své důvody, souvisí to s posouzením rizika a jak s tím zacházejí členské státy, aby se to dostalo tedy na seznam celé Unie. Ale pokud to má e, za výsledek z mého hlediska neuspokojivý seznam, pak bychom to měli řešit teď a provést veškeré potřebné změny souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že bychom měli tlačit na komisi, aby vypracovala lepší seznam. Jsem ráda, že je tady tento názor, ale v tomto konkrétním případě je třeba zejména vznést námitku. To je ten tlak, protože pokud umožníme, aby tento seznam prošel, pak nevyhnutelně to celé bude trvat déle a nevím, jestli by to byl dobrý signál pro členské státy. Měli bychom jim dát naopak najevo, že se tím musí pečlivěji zabývat. Nejde o to, abychom se nějak vyhýbali řešení škůdců, které možná eh, by přišlo dost draho eh, vymítit. Proto jsem velice spokojena s tím, že eh, budu moci hlasovat pro tuto námitku a doufám, že to nebude znamenat žádná velká zdržení, ale spíše to, že se lépe zamyslíme nad tím, jak opravdu konkrétně tento velký problém řešit. Děkuji. E, zdá se mi, že se nikdo další nehlásí o slovo, tudíž snad bych mohl ještě jednou dát slovo zpět komisi, jenom eh, na stručnou reakci, pokud si tak přeje učinit. Ano, já vám děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady bylo úplně jasné, že na jedné věci se shodneme, totiž, že ten seznam ještě není úplný a že to není ten nejlepší možný seznam. A mohu vám říci, že mnozí si myslí, že je tam příliš mnoho druhů, zase mnozí se domnívají, že jich tam není dost. A právě proto to musíme udělat správně. Musíme mít jistotu, že než eh, druh zařadíme na seznam, musíme mít jistotu, že opravdu plní kritéria nařízení. Abych mohl použít příklady, které eh, tady byly uvedené, například ten americký humor. Víme, že se momentálně pracuje na posouzení rizika, které zatím ještě nebylo dokončeno a právě proto tento druh zatím ještě na tom seznamu není. Eh, pak ten rak, ten je na seznamu, protože tam už posouzení rizika je hotové a opravdu to má, tady bylo mnoho sociálních i ekonomických argumentů, proč to nedat na ten seznam. Diskutovali jsme o tom, ale myslíme si, že stojí za to, abychom ho tam zařadili, protože musíme zabradit dalšímu řízení, jsou ještě něk- eh, šíření, protože jsou ještě některé říční toky i ve Skandinávii, kde se ještě nerozšířil a dá se to zatím omezit. Členské státy mají už plán, jak zařídit to, aby se dále nešířit. Ale tam, kde eh, tento rak se už eh, uchytil a kde se sklízí, tak tedy ano, tam to bude možné, ale aby se nešířil tam, kde zatím ještě není. Pak jsou možná některé druhy, které jsou široce rozšířené v pár členských státech, ale nesmí se s nimi obchodovat například v pet shopech, například, eh, aby se nedostali někam na nějaký ostrov, kde by mohli natropit velikou nějakou škodu. Proto chceme, aby ten seznam byl na úrovni vědeckých znalostí, aby, které budou existovat v době termínu, aby plnili eh, podmínky nařízení. Takhle to děláme a chce, máme jistotu, že tam jsou druhy, které ta kritéria plní. Opakuji, že práce probíhá dále a rozhodně chceme dále zdokonalovat tento eh, seznam, pokud samozřejmě ty druhy budou plnit kritéria a budou mít plné posouzení rizika. Ano, já moc rád slyším, že eh, komise takto trvá, to dodržuje termíny a určitě, až se příště sejdeme eh, s panem komisařem, tak se ho přesně na to se a bude se to týkat i mnoha dalších záležitostí. Pokud by vznikla nutnost aktu v přenesené pravomoci, jak jsem o tom hovořil v úvodním vystoupení, pak už by vlastně tato diskuse eh, nebyla aktuální a hm, vede se proto, že zatím takovýto akt přenesené pravomoci ohledně posouzení rizika nemáme. Mně nezáleží na tom, jestli to bude hodně široký nebo uší seznam, hlavně aby to byl seznam patřičných druhů, které tam patří. Někdo říkal, že to nejlepší je vždycky nepřítelem dobrého. To je pravda, ale to dobré ještě nemáme. Nesprávný seznam, ten by přinesl také nesprávné výsledky. A znamenalo by to ztrátu důvěry evropské veřejnosti, protože bychom jim nebyli schopni vysvětlit, proč e, seznam e, nepůvodních invazních druhů vypadá právě tak, jak vypadá. A já jsem naprosto přesvědčen, že v tomto případě je daleko lepší, abychom ten seznam měli později, než aby nebyl v pořádku. Tolik eh, moje poslední slovo, jakožto zpravodaj k této záležitosti. A eh, hlasovat budeme odpoledne, bude to ve čtyři hodiny. A pokud to bude prohlasováno, pak se bude hlasovat 2. Eh, prosince na, pak se prostě bude pracovat, hlasovat na druhé plenárce v prosinci. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na eh, pořadu jednání zase se jedná o námitku. V tomto případě je to námitka proti povolení geneticky modifikované kukuřice MK603 T25. Dovolte mi, abych udělil slovo eh, autorům této námitky. Nejprve má slovo Bar Stiles. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ehm, vážení kolegové, eh, s Bolem Grivalem a Elem Nova Evy jsme eh, vypracovali návrh usnesení, který jsme předložili. A tady jasně ukazujeme naše námitky, které se vztahují k prováděcímu usnesení komise. Eh, proti eh, GM kukuřici 603. Eh, všichni víme, že se tady je glyfosát a že toto je tolerantní vůči glyfosátu. Budeme o tom ještě dnes odpoledne mluvit. Ale když připustíme tuto kukuřici, bude to znamenat navýšení glyfosátu v celkově v zemědělství. Tady ve výboru jsme už mluvili o posouzení mm, z Mezinárodního eh, centra. Tady eh, byl označen glyfosát eh, jako possibly carcinogenic v angličtině. Takže je možné, že působí karcinogeně. Ale rád bych se vyhnul tomu, abychom teď přešli do čistě technické diskuze. Nejdůležitějším argumentem je argument politický. Když komise, eh, když přišla eh, komise Junckera, tak eh, předseda komise 15. července 2014 jasně řekl, že přislíbí to, že komise neudělá žádné rozhodnutí, které se týká schválení GMO. To bylo tedy usnesení, které bylo vlastně učiněno proti vůli členských států. Víme, že mm, to celé má právní rámec, který se týká eh, schválení eh, GMO. Eh, ono to ale celé nefunguje, protože konec konců v radě mm, pro, to, pro takovýto právní rámec neexistuje většina. O v tomto rámci právním jsme celé měsíce diskutovali, dokonce tady byl legislativní návrh komise, který se týkal dovozu eh, potravin eh, geneticky modifikovaných a krmit. a ten dokument k dispozici eh, máme v výboru pro životní prostředí a na plénu jsme ho zamítli, tedy zavrhli jsme ho. Na, plénu, na zasedání jsme jasně žádali o to, aby komise přišla s novým návrhem, aby ho předložila a my jsme přeci eh, učinili rozhodnutí. S velkou většinou eh, bylo naše usnesení eh, schváleno. A myslím si, že bychom měli zůstat důslední schválení nových ehm, potravin GMO. Tady proti tomu se musíme obrátit, jasně, musíme vznést námitku. Je zcela jasné, že musíme vynaložit tlak na komisi. Komise musí odvést svou práci, parlament to vyžadoval, Juncker nám to, slí, Juncker nám to slíbil, musíme i nadále vynakládat v tomto smyslu tlak. A proto bych vás rád všechny požádal, aby eh, se návrh usnesení, který jsem probral s kolegy z QE, ST a eh, FT, který jsem předložil, eh, poprosil bych vás, abyste ho schválili. 16 hodin pak. Děkuji vám. Thank you. Ano, děkuji. Ano, takže toto je společná e, diskuse o e, vlastně stejných e, námitkách, stejném tématu. Myslím si, že by bylo férové dát teď slovo druhé osobě, která vznesla námitku a to je náš kolega, kolega Donano. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla omluvit paní Kodin, která nemohla přijít, takže já za ní teď převzmu štafetu. Co se týče Evropské komise, která chce umožnit eh, dovoz na evropský trh eh, geneticky eh, modifikované kukuřice NK603 pro lidskou a zvířecí spotřebu. Monsanto modifikovalo tuto kukuřici, aby snášela glyfozát a glyfozináty. Glyfozát se používá jako herbicid, je nejrozsáhlej užívaný pesticid, je vyráběný touto firmou. U glyfozátu máme zneklidňující e, e, dopady. E, jeho použití je problematické a nejedná se tedy jen o glyfozát jako takový, který podle IARC prokazuje synergii glyfozátu a přidatných látek, jak už tomu bývá u látek, které jsou obchodovány na trhu a které mají tedy škodlivé účinky. Je to pravděpodobný kancerogen. A e, to tedy má dopad nejen na zemědělce, kteří pracují e, s tímto e, přípravkem a také na zvířata nebo lidi, kteří požívají takto ošetřené Ehm, rostliny. Glyfozát je derivovaný eh, produkt, je nebezpečný pro přírodu i pro člověka. Pokaždé, když se nějaký produkt s glyfozátem dostane na trh, eh, tak to posiluje jeho další eh, použití. Americké ehm, ehm, údaje ukazují velice jasnou tendenci, používá se stále více tento glyfozát, o 223% se zvýšilo jeho eh, použití. A tento dopad může být nebezpečný pro eh, Evropady, eh, protože se dostane do potravného řetězce. Využívání geneticky modifikovaných organismů je také problematické vzbuzuje celou řadu otázek. Na základě statistik eh, vidíme, že tu nemáme tedy ještě dostatečné údaje, abychom mohli diskutovat. Eh, eh, nicméně nemáme dost tedy konkrétních informací o, tom, o, no, o této konkrétní kouřici, která je odolná vůči takovýmto chemickým produktům a musíme to chápat jako jen jeden druh z těchto možných eh, rostlinných druhů, které jsou eh, odolné vůči herbicidům. Měli bychom se tímto principem dále zabývat. Mm, je to důležité, eh, stejně tak jako se zabýváme například znečištěním životního prostředí ze strany silničních vozidel nebo motorových vozidel. Proč se tedy zabýváme škodlivostí na životní prostředí u eh, motorů a u silničních vozidel a neměli bychom se zabývat eh, škodlivým dopadem u takovýchto eh, látek. Měli bychom tedy postupovat velice seriózně a obezřetně se stavět k dovozu takovýchto druhů. Jakmile jednou takto je Eh, chemickou látku znečištěná půda, tak už je to nevratné. Měli eh, bychom eh, využívat ty technické prostředky, které nám nepůsobí škody, protože tu jsou následně herbicidy, pesticidy a další chemické látky, které působí to, že se používají rostliny, které jsou vůči nim odolné a to roztáčí dále Eh, to kolo s používání většího množství silnějších chemických látek. A v tom také spočívají ehm, námitky dalších eh, kolegů. Glyfozát v současné eh, době ve Spojených státech je ještě používán, nicméně Víme, že může poškozovat eh, rostliny, že může poškozovat eh, eh, živočichy a může působit negativní rezistanci. Pokaždé, kdy Evropská unie dováží nějaké prostředky, nějaké produkty z třetích zemí, musí si být také vědoma dopadů, které mají tyto produkty v oněch zemích a jaké by měla v Evropské unii a proto musíme takto obezřetně postupovat v oblasti agrochemické a e, neměli e, bychom podporovat e, takovýto dovoz. Takže na závěr je zapotřebí reagovat a EFSA se neřídí přesně podle patřičné směrnice díky dovozu takovéto o kukuřice by se zvyšovalo další používání eh, glyfozátu. A nehledě na princip předběžné Eh, obezřetnosti komise chce umožnit tedy tento dovoz kukuřice, která je odolná vůči glyfozátu, takže společně tedy s kolegyní eh, chceme prohlásit, že komise, komise široce porušila eh, svá práva a neměl by se umožnit dovoz a přivádění na trh této kukuřice NK 603 T25. Děkuji. A Mám tady pět přihlášených řečníků. Nejprve Guillaume Balas. Máte prosím slovo? Děkuji vám, pane předsedo, já budu stručný. Co se týče diskuze eh, ohledně principu nebezpečnosti eh, geneticky modifikovaných organismů, tak mm, to není eh, E, situace, ve které my bychom se mm, shodli v našich politických skupinách a mezi sebou. Já osobně se k tomu stavím velice ostře. Ale to není naše dnešní e, téma. Skutečný problém je totiž politický. My jsme diskutovali s komisí o vůli e, renacionalizovat um, uvádění na trh u GMO a tam byla poražena komise. Já chci připomenout, že pozměňovací návrh, který byl odhlasován, žádal komisi, aby co možná nejrychleji nám přednesla nový návrh. E, protože my máme legislativní e, pravomoc a komise výkonnou pravomoc. E, komise tedy politicky musí jednat, když my k tomu Eh, dáváme eh, podnět, takže se nedá říct, že by se nic nedělo, že komise bude pokračovat dál s tím, že eh, buď tedy bude schvalovat nebo neschvalovat GMO, ale je zapotřebí redefinovat ten legislativní rámec, protože jinak to postupovat nemůže. Komise tedy nám má dnes předložit návrh na to, jak má vypadat rámec pro uvedení geneticky modifikovaných organismů na trh. A ještě no, než to, tento rámec bude hotový, tak my žádáme, aby u takto kontroverzních a, a dalších eh, produktů komise eh, nepřijímala rozhodnutí a sociální demokraté podporují tuto výhradu tak, jak byla zde vyřčena. Děkuji. A dále mám na, na seznamu paní Aby. Prosím. A vy, pardon. Oh. <laughs> um, to bude velice stručné. Chtěli bychom jako pět hvězd podpořit tuto výhradu, kterou považujeme za zásadní, zejména proto, abychom jasně sdělili komisi, že si přejeme, aby tato situace, v ní jsme dnes, tedy je tu nejistota a maximálně svobodomyslná interpretace týkající se GMO. A tato situace musí skončit. Je nutné se postavit proti možným příštím autorizacím, tak jak by nám byly přiloženy, protože ten systém je systémový, je to principiální základ, eh, mm, problém a my ho musíme vyřešit a to, co možná nejdřív proto výbor, eh, náš výbor eh, a celý parlament musí eh, tedy tuto situaci změnit a proto podporuji vše, co říkali kolegové přede mnou. Děkuji. děkuji, pan Filner, prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že toto je velice smutná rozprava, protože už jsme ji vedli mnohokrát a zdá se, že tady bude ještě mnohokrát v budoucnosti. A je to jakési perpetuum mobile, které se nikdy nezastaví. Hovoříme vlastně o dvou plodinách GMO a EFSA se zcela jasně vyjádřil v tom smyslu, že není žádné vysoké riziko, které by s nimi byly spojeno v porovnání s geneticky modifikovanými. Už v, listu, v listopadu 2003 vlastně povolila tu první plodinu a pak po druhé v roce 2009 zase Úřad pro bezpečnost potravin řekl, že tato plodina nepředstavuje o nic větší riziko než analogická plodina ne geneticky modifikovaná a pak také vlastně tímto povolili tu druhou a to bylo v září 2013 a zase řekli, že tady není žádné riziko větší než protějšek ne GMO. A v červnu tohoto roku řekli, že kombinace obou těchto e, plodin, o kterých se momentálně bavíme, je stejně e, bezpečná jako tradiční normální e, kukuřice. Máme celkem čtyři hodnocení. A e, teď se odehrává e, summit o e, klimatu v Paříži a proto, když zrovna teď poslouchám tyto argumenty, tak myslím na ty, kteří popírají, že by se nějaké změny klimatu odehrávaly. Rozhodli jsme se, že vědci, vědci vypracují posouzení, hodnocení, ale i když eh, eh, jsou jednotní a eh, konsistentně dospívají ke stejnému názoru po 10-15 let, tak pořád někteří řeknou, ale my máme své vlastní odborníky. Možná jich až tolik není, ale ti zase tvrdí pravý opak a proto jsem se rozhodl, že radši budu věřit jim. E, tak to trošku mi připomíná ty popírače e, změn klimatu. A myslím si, že takto by náš výbor ovšem pracovat neměl. My bychom e, se měli rozhodnout, co to bude za odborníky, vyslechnout je a pak se řídit jejich radou. A když tak čtu ty argumenty zde uvedená, a když také slyším, že bychom se na to měli podívat nejenom z technického, ale širšího politického hlediska. Chápu. Tady totiž není žádný vědecký nebo technický důvod, proto můžeme použít jenom to, co nám zbývá, a to je politický argument. Ale když si přečtu tu podstatu věci a říká se tady, že eh, současný schvalovací systém je neuspokojivý, protože tady není kvalifikovaná většina která, členských států, která by byla eh, pro uvádění na trh eh, geneticky modifikovaných organismů, tak si kladu otázku, za to může být argument, se kterým by vystoupil náš výbor v jakémkoliv jiném kontextu. A ehm, členské státy prostě se neschodnou, proto tady ta legislativa takhle vypadá vypadá. A vím, že se bude hlasovat o novém návrhu komise a určitě zase se budou uvádět různé důvody, jiné důvody ze strany různých poslanců. Velice často jsme přistupovali úplně z opačných konců k minulému návrhu komise a neprohlasovali jsme to a můžeme tedy snad říci, že chceme e, přestat jakékoliv používání GMO jenom proto, to není dost seriózní. E, my například jsme e, chtěli hlasovat o moratoriu, ale to neprošlo. A proto tedy je tady snad, jsou někteří, kteří se snaží pořád jaksi zadními vrátky sem vždycky vnášet znovu moratorium a jakékoliv aplikování tímto způsobem zarazit. To, myslím, není seriózní přístup hlasování hlasování na plenárním zasedání. Když se podíváme na vědecké důkazy, pak tedy na základě toho musíme jednat. Teď tady máme určitou legislativu, některým se samozřejmě nelíbí, ale máme je tady a určitě by nebylo tolik takzvaně zelených ministrů v radě, Eh, eh, jako když tato legislativa byla schválena. Nicméně ji musíme respektovat, i když někdo z nás třeba eh, to hlasování vlastně prohrál. Proto za moji skupinu a za sebe samotného mu říci, že si myslím, že to není odpovědné snažit se sem zavést moratorium jak si zadními dvířky a nedělat, a nedělat to, co jsme se dohodli. Děkuji, teď máte slovo vy. Děkuji, pane předsedo. Eh, velice stručná verze této diskuse. By se, mohlo by se to schrnout, je to prostě zmatek, je to trošku binec. A pak bychom mohli všichni na přesávku na kávu. Eh, paní Goden, tedy ta její námitka, jak se říká ve Švédsku, eh, by byla, že si jaksi jste sebrali dohromady všechno, co tady bylo jako dárky na vánoční, podvánoční stromeček. Prostě všechno se hodili do jednoho košíku z moralistických důvodů. Já ten moralismus možná trošku chápu, ale ten postup trošku ne. Pak pokud jde o námitky zelených, nebo pak jsou tady jiní, kteří se k tomu připojují. Zase eh, vidíme, že je tady vysoce moralistický přístup. Já jsem se snažil pochopit, proč to dělají tak tímto způsobem, když jsem si to přečetl a vzpomněl jsem si na Hoffmana a Struvel Petra, yeah. patého Petra. A tam je jakýsi super Kašpar, který říká, já nebudu jíst tu polívku. A tohle to říkají, že nebudou tu polévku jíst, protože si myslí, že eh, eh, mm, tam komise dala nesprávná ingredience. A víte, co se pak po pěti dnech stalo? Že ten kašpar zemřel. Takže my sem přicházíme znovu a znovu a přičemž tím pádem vlastně minimalizujeme dopad, který náš výbor může mít. Eh, skutečná podstata věci eh, spočívá ve slibu, který dal předseda Juncker a který nedodržel. A proto postupy jednacího řádu, která se říkají, týkají povolení GMO, se budou revidovat a neumožní komisi, aby rozhodovala, pokud by eh, k tomu ji nepovzbudila většina členských států. Tohle slíbil a to je, o co tady hlavně jde musíme žádat, aby pan Juncker eh, za svým slovem stál. A a ne, aby eh, to tedy byla ta polévka, o které jsem hovořil. A jenom, aby se říkalo, ne, ne, ne, tuhle polévku nechci. Děkuji. Děkuji, tak to bylo na správném místě ve správný čas. Máte? Děkuji. Ano, četla jsem um, legitimování těchto námitek a nebyla jsem ani překvapena, že jsem viděla tyto námitky, eh, protože je ten vzorec, který každý v tomto výboru, kdo nesouhlasí s principem GMO, předkládá a já tleskám paní Aviv mm, alespoň za upřímnost, protože jasně ukázala, eh, že ona namítá, protože je proti eh, geneticky modifikovaným potravinám. Alespoň toto je jasné. Vím, že zelení jsou proti GMO plodinám, ale jsem eh, si jistá, co mu úplně rozumí, ale toto také chápu. Ale co však nemohu přijmout, je celá směsice různých populistických nálad, které přicházejí od eh, různých poslanců, zvláště ST. Myslím si, že britští členové eh, skupiny ST by byli velice překvapeni, eh, že je tak tato skupina sjednocena za GM. Zdá se, že je to národní otázka pro celou řadu poslanců. Máme tady národní politiku, která tady hraje roli i v tomto výboru a to je dost ostudné. A když tady opravdu existují nějaké argumenty kolem GM, a tak si to prosím vyřiďte ve Francii a nepřenášejte to eh, sem. Toto pro mě eh, je na nejvýš eh, směš, velice směšná, simplistická námitka. My tady namítáme, protože toto, tyto organismy, jsou rezistentní vůči glyfosátům a toto je schválený produkt už po celá léta v Evropské unii vlastně a je to uznáváno, je to používáno na 40% plodinách ve Evropské unii, ale vznášíme tady námitku vůči e, něčemu, co budou jenom malinké e, dovozy od někud jinut, protože oni e, to tam používají. Něco, co, ano, máme tady bod na pořadu jednání, máme tady problém s glyfosátem, protože by to mohlo být karcinogenní. A, Eh, jsou tady určité eh, organizace, které to říkají, budeme tvorbeme na diskusy, budeme tady také zakazovat jiné eh, produkty. Pochybuji o tom, ale možná, že zelení to nepředloží, pokud ne, tak někdo jiný. Ano, kolega Stas je možná něco jiného. Ano, myslím si, že je to téměř depresivní. nebyly tady eh, zmíněny eh, Vánoce. Je to skutečně depresivní, protože toto je můj profesionální život. Já tady sedím a musím tomu všemu naslouchat. Eh, máme tady eh, systém, ten systém funguje. Ehm, poslanci eh, často tady ehm, zakazovali ehm, krmiva z GMO a zároveň zakazovali kultivaci a rozhodli se to neschválit. To znamená, proč se vracet zadními dvířky, proč se zabývat těmito, touto školskou, školmeckou logikou. Ano, možná máte své zásady, ale prosím, projdeme těmi správnými procesy. Toto je jenom mrhání času po nás všech a já toto nepodpořím. Ano, děkuji. E, mám tady ještě dvě další e, řečníky, Zoltán Balson, a potom budu muset ukončit, uzavřít seznam, pokud ještě někdo jiný e, chce hovořit. Ne, není tomu tak. Stefane, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Je možné, že se Eh, z kukuřice 603 eh, se z ní nepochází samotné žádné nebezpečí, ale eh, z genově technického hlediska tato kukuřice byla natolik modifikována, že je rezistentní vůči glyfosátu. A potom přeci můžeme vycházet z toho, že pokud takový druh kukuřice se začne pěstovat na našich polích, že pak zemědělci budou používat více glyfosátu. To znamená, že tady budeme mít více pesticidů, pesticid glyfosát se bude více objevovat na našich polích. A zcela jistě neexistují pochyby o tom, že glyfosát eh, v sobě nese zdravotní rizika. Takže nemohu pochopit, eh, proč v tomto parlamentu se prostě preventivně ne, nevyloučí každé myslitelné riziko. Proto bychom produkty, které v sobě e, nesou riziko nebo zvyšují, neměli schvalovat. A tady bych se chtěl připojit ke své předřečníci. Máme tady zcela jasná pravidla o tom, že jednotlivé státy určitě určité e, technicky manipulované rostliny mohly zakázat. A já to vidím stejně tak. Tady se pokoušíme dostat se zadními vrátky Ehm, a ehm, něco, zavádět něco dalšího a myslím si, že takto bychom neměli dělat politiku. Děkuji. Děkuji. A poslední na mém seznamu řečnickém je eh, kolega Zoltán Balso. Eh, máte slovo. Ano, děkuji. Jen bych chtěl eh, poukázat na jednu část naší diskuse. Jean-Claude Juncker a jeho sliby, to je něco, co tady bylo často zmíněno kdy většina členských států mm, zamítá něco v souvislosti s genetickým modifikovanými potravinami, tak by komise eh, k tomu neměla být eh, nucena a vydala schválení. A on to nejenom zmiňoval ve svém eh, projevu o dalším programu komise, ale je to obsaženo ve vlastním pracovním programu komise. Neměli bychom propadat iluzi, že eh, eh, komisař, eh, tedy komisař vlastně řekl, že k tomu nedojde. On o tom mluvil, mluvil o tom, že dojde pozměnění celého postupu a toto pozměnění by bylo, tato změna by byla pak aplikovatelná i v jiných případech a to e, nechtějí, takže toto musíme vzdát. E, toto musím znovu zopakovat, protože nejde jenom o to, že pan Juncker něco slíbil, ale i jde také o zodpovědného komisaře, který řekl, že tento příslip nebude dodržen. A pak ještě jeden bod. Proč komise říká, že schválení bude poskytnuto, jestliže tady není kvalifikovaná většina, buď pro nebo proti, pak EFSA, názor EFSI nebude zamítnuto, Pak, jak to bude vypadat s reakcí komise? Máme, budeme také hovořit o transparentnosti institucí Evropské unie. A nejsem si jist, jestli jestli jestli tady mm, bude existovat nějaký nezávislý výzkumný institut, který přijde s nějakým stanoviskem, kromě EFSI. U EFSI víme, eh, že například před nedávnem přišla s eh, velmi závažnými případy, které se eh, týkaly biotechnologických, práce biotechnologických institutů. A, mm, takže nevím, jestli Eh, tato všemocnost EFSI je vůbec přijatelná. Děkuji. Děkuji. A teď poznámky, komentář komise. Andrej, máte slovo. Oui, merci, monsieur. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Děkuji, že jste předal slovo komisi. Eh, k tomuto návrhu usnesení. Já bych chtěla připomenout, že eh, v tuto chvíli tedy diskutujeme eh, o této věci z určitého důvodu. Evropská komise se zabývala výkonnými pravomocemi, které má. A říkalo se, že tedy komise hm, překročila tyto pravomoce a že je zapotřebí vytvořit určitý rámec. My tu máme určitý rámec, který byl vytvořen se, s Evropským parlamentem a s radou a je dosti omezen. Na jedné straně to je tedy žádost autorizaci a ta je přeskoumána EFSO, což je Evropská agentura pro bezpečnost eh, potravin. A pak eh, eh, Eh, musí být k dvěma věcem, jak už o tom hovořil kolega. Dvě eh, věci jsou tedy už ohledně tohoto produktu autorizovány a nejedná se tedy o e, nějakou novou substanci, ale o dvě látky, které schváleny jsou. E, EFSA došla na základě tohoto hodnocení k závěru, že tato kukuřice je bezpečná, stejně jako konvenční varieta. Pokud názory členských států, um, protože členské státy mohou komentovat tento postup a některé eh, z těchto názorů jako německé, rakouské a francouzské nebyly plně zváženy, eh, tak musím říci, že EFSA hm, proskoumala ty komentáře a došla eh, k jinému závěru než ty členské státy, kde se jednalo o to, že tedy členské státy ještě mají dodat další dodatečné informace EFSE. Eh, Následně se postupuje tak, že toto eh, stanovisko EFSI je zveřejněno. Mm, eh, k tomu odborníci poslali své komentáře a poslali je tedy do agentury EFSA a EFSA neschledala žádný problém s tímto schválením. Takže tak to vypadá celý e, postup. Další etapa je, že e, tento, e, toto rozhodnutí je sděleno výboru členských států. Nejde tam ani nemusí být tedy v tomto případě kvalifikovaná většina proti Eh, tam došlo k tomu, že nebyly ani stanoviska pro, ani proti. Komitologie je velice jasná a když my tedy nemáme k tomu další eh, pozitivní nebo negativní stanoviska, tak komise přijme takové to eh, rozhodnutí. Je tu totiž povinnost přijmout takovéto rozhodnutí, protože když někdo tedy žádá o, e, o svolení, tak je zapotřebí v tomto případě rozhodnout. A tak se i e, stalo. Takže komise postupovala prvně podle svých pravomocí a to při řádném sledování postupů tak, jak jsou e, stanoveny. A nyní tedy e, diskutujeme zde na tomto místě, slyším určitou frustraci ohledně návrhu komise, e, ohledně příslibu předsedy Junckera Ehm, a návrh byl tedy zamítnut Evropským e, parlamentem. Vy jste také slyšeli stejně dobře jako já, že komisaři vysvětlovali důvod, proč se domníváme, že tak, jak členské státy mohou hlasovat a některé se rozhodnou, že nechtějí tedy autorizovat takovýto produkt z jiného důvodu, než e, který poskytuje vědecká společnost, tak Ehm, využije tedy ten, toto právo členský stát, podobně jako v případě kultury, a může zakázat eh, tento eh, produkt z nějakého eh, společenského, sociálního či jiného důvodu. Ne tedy z důvodu čistě technicko-vědeckého. A členské státy mají tuto pravomoc. Takže toto právo nebylo eh, s tímto něco učinit, změnit to, to parlament nevyužil, komisi eh, toto eh, mrzelo. Je tedy patrné, že toto právo tedy využito nebylo. Komise říkala, že se nebude vracet k tomu návrhu dále, protože tu není jen mm, žádný další plán B, je tu jen plán A. Ten návrh Eh, který byl připraven na případnou změnu tohoto procesu, není tedy úplně eh, mrtvý, eh, zůstal na radě, kde se vede diskuze, která je nepochybně užitečná a významná a musíme si uvědomit, že je tu že tu mohou být různé návrhy, různé myšlenky, ehm, ze strany různých generálních ředitelů a dalších aktérů. Členské státy mají své hlasovací pozice týkající se využití takovýchto mm, mm, produktů a proto se nadále diskutuje E, tato diskuze tedy dále pokračuje a myslím, že je to velice dobré pro všechny, e, jak pro komisi, e, pro parlament, pro občany, aby občané věděli, co se děje, aby věděli, jak vypadají pozice jednotlivých členských států v této oblasti. A proto my si tedy myslíme, že jsme vůbec nepřesáhli naše pravomoci, naše výkonné pravomoci, jakožto Evropská komise, když jsme navrhli, aby se hlasovalo o tomto geneticky modifikovaném organismu. Děkuji. Pardon, eh, prosím, přeji si autoři námitky ještě něco k tomu dodat, ale poprosím o stručnost, protože už jsme trošičku pod eh, časovým tlakem. Eh, děkuji, pane předsedo, a skutečně bude to velmi stručné, protože musím mít na schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu. Mám tam zprávu. Pan Fianan. Mluvil se o popíracích eh, změn, klimatických změn. A říkáte, že děláme něco podobného, že tady se něco popírá na základě spíše názorů než faktů. My máme ovšem stanovisko Úřadu pro bezpečnost potravin a také eh, Centra pro, Mezinárodního centra pro výzkum rakoviny a myslíme si, že musíme obojí vzít dohromady, protože tyto instituce používají různou metodologii. Myslím si, že bychom se možná k tomu měli zase ještě vrátit, protože pak budeme před obědem tady eh, představitele EFSA i Centra pro výzkum rakoviny. A eh, musíme se tedy podívat na eh, výsledky vědeckých studií. Eh, slyšíme také od eh, liberální, skupiny liberálů, že se tady zúrazňuje hlavně skutečná diskuse. A to zmínil také poslední eh, řečník tady v našem výboru. A že komise by měla se držet svého slibu to musíme také nadnést tady, v tomto výboru. Myslím si, že musíme tlačit na to, aby tento slib byl splněn. Já Eh, mám tady zatím jenom prázdný papír, ale myslím si, že budeme muset nějak se postarat o to, aby byl vyplněn. Tak prosím ještě eh, posledních závěrečných slov eh, ze strany paní Gudin, která je druhou zpravodajkou, autorkou námitky. Nepřeje si nic už k tomu podotknout? Mikrofon, prosím. Ano, já už nechci nic dodat. Děkuji. Uh, Hlasovat máme dnes ve čtyři hodiny odpoledne a pokud to bude odhlasováno, pak eh, v lednu se o tom, eh, co přijde na plenárku. Přicházíme k devátému bodu, je to výměna názorů s Evropskou komisí o kontrole účelnosti pro odvětví rafinace ropy. Okamžitě dám slovo eh, představiteli Eh, příslušného generálního ředitelství a na 10 až 15 minut. Spíše poprosím, aby to bylo těch 10 minut. Tak prosím, máte slovo. Good morning, um, ladies and gentlemen. Eh, dobré dopoledne, dámy a pánové. Jmenuji Fisha, protože Karlo Pikinelli je pořád ještě na cestě sem. Aha, právě dorazil, takže bych mu hned eh, předal slovo. please. Thank you. Komise má slovo. Já se omlouvám za toto spoždění. Bezpečnostní kontrola trvala déle, než jsem očekával. Vážení poslanci, dámy a pánové, především vám chci poděkovat za příležitost a za pozvání. A děkuji tedy za to, že mohu hovořit, jak vypadá situace s tou kondiční kontrolou eh, našeho odvětví rafinace ropy. Především bych rád řekl, že společný výzkumné centrum Evropské komise připravilo studii eh, poskytující čísla a technické údaje ohledně této kondiční kontroly. A co se týče té mm, zprávy o kondiční kontrole samotné, tak eh, můžeme hovořit eh, o tom, že jsme v poslední fázi přípravy. Takže teď vám ještě nemůžu říct přesně datum, ale myslím, že se hovoří o pár týdnech, kdy to bude finalizováno. A jakmile tato zpráva bude hotová a ta studie, o kterou se opírá tedy tato zpráva, eh, budou společně zveřejněny na internetu a samozřejmě ze všeho nejdříve budou předány parlamentu a radě. Tak to tedy vypadá eh, rámec celého mm, tohoto odvětví. Šlo nám o to, abychom zjistili dopad veškeré legislativy EU na odvětví rafinace ropy. Takže o to nám šlo. A je to takový příklad klasického hodnocení dopadu, protože eh, hodnocení dopadu se zabývá jen eh, na určité Eh, určitý návrh na dané odvětví, zatímco my se zabýváme celkovým dopadem veškeré legislativy EU na toto odvětví. Eh, my jsme zvolili eh, systém nebo odvětví rafinaci ropy pro koneční kontrolu, protože, jak víte, není to poprvé, co Evropská komise se do toho pouští. Eh, a nebude to naposledy, protože jde nám o to, abychom šli dále eh, v těchto kondičních kontrolách jednotlivých odvětví. Eh, výhodou bylo, že tu je relativní podobnost těch procesů a produktů v tomto odvětví. A za druhé, komise už v roce 2012 poukázala na to, že by bylo zapotřebí eh, zkontrolovat, jaký dopad má stávající legislativa na eh, právě eh, odvětví rafinace ropy a to proto, že dochází k zavírání rafinérek v Evropě a tím se ztrácejí pracovní místa, narůstá tedy riziko týkající se dodávek těchto ropných produktů. Od roku 2007 do roku 2013 13 rafinerií v EU bylo zavřeno. Tento výsledek znamená ztrátu 10 tisíc eh, pracovních míst, kvalifikovaných pracovních míst, alespoň 40 tisíc eh, eh, dalších nepřímých. To znamená, že bylo zapotřebí tedy zkontrolovat ze strany DG Group tento sektor a podívat se na něj holisticky, abychom se zaměřili na to, jak jednotlivé legislativní akty ovlivňují tento sektor. Se zaměřením na lepší reglementaci jsme se snažili tedy zjistit, jakým způsobem eh, jednotlivé legislativní akty mají dopad na toto, eh, na toto odvětví. Zaměřovali jsme se na efektivitu, na konkurenceschopnost eh, sektoru, na účinnost a to retrospektivně. Koncentrovali jsme se na Eh, ropné rafinerské eh, systémy eh, v roce 2000. 2012 a to na základě tedy práce Společného výzkumného centra Evropské komise. Chtěli jsme si stanovit určité priority na základě relevance a to díky analýze Evropské komise a e, konzultace všech e, zúčastněných. Měli jsme v tom patřičný mandát. Kvantitativní hodnocení bralo v úvahu dopad legislativy e, na náklady a příjmy v odvětví rafinace ropy a jejich schopnost uchovat si mezinárodní konkurenceschopnost legislativní akt, který je nejrelevantnější pro tento sektor, byl tedy takto eh, zhodnocen eh, při této kontrole, byly směrnice o obnovitelné energii, eh, směrnice o obchodování s emisemi, směrnice o průmyslových emisích, celkem jich bylo deset. Eh, abychom sečetli plusy a eh, mínusy eh, do roku 2012, tedy můžeme říci, že vše, mělo, vše bylo proporční vůči těm ziskům, které bylo dosaženo. Nicméně tím, že se akumulovaly tyto legislativní akty, nemají zanedbatelný dopad. Až 25% je, z 25% se podělí na tom snížení zisku. Pak tu jsou ještě další eh, aspekty, které ovlivňují ekonomický výkon eh, ropného sektoru, rafinerského sektoru. K ním eh, patří například konfigurace rafinerie, jejich velikost a jejich umístění. Dalšími faktory jsou třeba relativně vysoká úroveň rozdílu energetických nákladů, nákladů na suroviny a také Eh, produktů vyráběných rafinerkami. Rafinerky fungují v globálním trhu a prodávají mm, uniformní produkty. Co se týče eh, konkurence hospodářské soutěže mezi eh, rafinerkami v EU a potom například v jihovýchodní Asii nebo ve Spojených státech, tak můžeme říci, že striktní ehm, požadavky na ochranu životního prostředí platí eh, jak v EU, eh, tak USA, tak dalších, ale neplatí to pro rafinerky v bývalém Sovětském svazu nebo na Středním východě. A ty navíc mají nižší energetické eh, náklady. Co se týče třetích zemí, je tedy důležité zohledňovat globální scénu rafinerie nejen, že vyrábějí produkty nutné pro dopravu a topení, ale pro další výrobce pro zpracovatelský řetězec. Na základě naší analýzy nemáme důkazy o tom, že by byla nekonzistentní nebo že by byl se překrývala naše legislativa. Naopak byly zjištěny synergie, zejména ohledně povinnosti poskytovat eh, zprávy pravidelně. Regulační nároky mezi roky 2000 a 2008 se navýšily a pak byly stabilizovány e, do roku 2012. Dopad reglementace na náklady výkonu rafinerií ukazují, e, že tu jsou e, určité rozdíly mezi, mezi rafinerkami a že se rafinerky snaží přizpůsobit hospodářskému prostředí a že rafinerky by měly být schopny e, toto absorbovat, e, nicméně některým se to nedaří. Takže e, celkově, a teď to pár zajímavých čísel, nárůst nákladů na, pro, na výrobu je o 47 eurocentů se přikládá k směrnici o kvalitě paliv a pak o emisích o, o 13 eurocentů a energetické směrnice 3,7 eurocentů. Nyní se podívejme na některé předběžné eh, informace ohledně této legislativity. Tato eh, legislativa může mít tedy následný dopad a eh, to s ohledem na požadavky trhu a nazvání těchto Eh, produktů. Eh, jsou tu různé směrnice, eh, které mohou ovlivňovat naši závislost na dýzlu dováženém z Ruska. Dovážený dýzl z Ruska se navýšil mezi 1 až 6,3 v té pozorované době, ale podle směrnice obnovitelné energie mělo dojít eh, k dalším změnám a k snižování odhadovanému na 3,7 eurocentů na barel zpracovaného produktu. Empirická analýza vedená eh, v těch původních obchodních období ukazuje, že tento sektor má příliš mnoho povolenek. Ale to neznamená, že všechny rafinerky by měly příliš mnoho povolenek. Samozřejmě, že situace se liší od jednoho výrobního zařízení k druhému, čili to není, že by ty povolenky eh, byly eh, nedostatkem pro konkrétní eh, toto odvětví, ale jedná se naopak o obchodování uhlíkem a můžeme to vysvět, spíše vztahnout k těmto dvěma obchodním obdobím a k tomu, že tam byla nižší obchodní aktivita. Ty dvě směrnice, které vedly k největšímu nárůstu výrobních nákladů, to byla směrnice o průmyslových emisích a také e, směrnice o kvalitě paliv. Ta první směrnice představuje zhruba 5 milionů euro na rafinérii, což bylo větší po roce 2006 a příslušné provozní náklady 1,8 miliard euro na rok přepočto na rafinérii. Ekonomický eh, dopad eh, legislativy o kvalitě, kvalitě plavit je s tím, že je tady limit na obsah síry. Ostatní eh, elementy nevedly k takovým hmatatelným srovnatelným výsledkům, než tomu bylo před rokem, porovnání se situací před rokem 2000. A teď co s tím? Eh, máme, až budeme mít k dispozici konečné eh, výsledky eh, fitness checku, tak to bude eh, k dispozici politikům. První fórum se bude konat 1. března 2016 v Bruselu a budou tam mít přístup všechny zainteresované strany. Bude to významný mezník, kde projednáme výsledky příslušného fitness checku, tedy kontroly účelnosti a jak je využít. A bude to potom nástroj spolu s dalšími legislativními či nelegislativními, jako je hodnocení, kumulativní hodnocení nákladů, simplifikace a podobně. Eh, pět, eh, nás výsledky fitness checku jsou širší než hodnocení dopadu. A protože tam se dělá jenom ex ante dopad, eh, nebo posouzení jenom ex ante dopadu legislativy. Výsledky fitness checku rovněž podpoří revizi vhodnocovan, další předpa připravované legislativy a nejefektivnější, nejvíce účinnější refinerie u nás pak patří k nejlepším na světě, je tam bezpečný provoz, představují vedení a nesmíme o to přijít. Ma potřebujeme významnou průmyslovou základnu, abychom mohli dosahovat ctižádostí klimatickým a ekonomických cílů a podpořit také pracovní příležitosti. Inovativní kapacita je také velice důležitá pro úspěch a já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Ta vám také děkuji a nyní máme čas na diskusi. Paní Grostet je první, kterou mám na seznamu. Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že skutečně můžeme poděkovat komisi za tento souhrn, který nám předložila. Ukazuje to rozměr odvedené práce, protože ta, eh, ta kontrola mm, situace je velice dobrá Eh, je zapotřebí kontrolovat, jaký dopad má legislativa na určité průmyslové odvětví. Eh, nicméně při této bilanci je zapotřebí, aby to nezůstalo jen u eh, mrtvé litery a je zapotřebí přijmout opatření, aby se z toho vyvodily za, nějaké závěry. Takže při tomto fitness checku vidíme silnou expozici odvětví vnější konkurenci. Protože eh, um, ukazuje slabá místa, zejména když se to spojí s dopadem legislativy. Takže teď je důležité to, aby tedy komise pracovala na tom, uh, aby tedy rozmyslela, jaká opatření chce přijmout, aby byla uchována eh, konkurenceschopnost tohoto průmyslového odvětví. Jak jste říkali, uh, je zapotřebí, abychom některou legislativu možná revidovali. Takže co vy navrhujete, jak a do čeho bychom se měli pustit? Eh, komise by nám mohla detailněji sdělit, eh, co chce podnikat eh, v v obchodování s emisemi například, nebo uniku uhlíku, protože hodně se hovoří o rafineriích a, a hodně pracovních místech a, a o tom, co tady máme v Evropě třeba, že máme první místo co do kvality, tak eh, se snižují ta, eh, ta pracovní místa. A komise chtěla by nám také sdělit, tedy jak bude postupovat dál, eh, jak se také postupovat s tom, abychom dále si uchovali kvalitu. Děkuji. Thank you. Now for... Děkuji. A teď bych rád předal slovo Elizabeth Gardini. Máte slovo? Hmm. Děkuji. Já se připojím k tomu, co uvedla kolegyně Gransas Grostet, abych to neprodlušovala. Chci poděkovat za důležitou odvedenou práci a e, tento fitness check by neměl být jen ojedinělou příležitostí, měl by se ale aktualizovat jako základ k hodnocení komplexního dopadu e, nových právních norem na hospodářskou soutěž a konkurenceschopnost e, podniků. Eh, protože my se ve všech studiích zabýváme tedy energetickým mixem, alespoň tedy ve střednědobém horizontu. Eh, a to už nemluvím o tom, že to časové období, pokud se nepletu, končí v roce 2012. Takže od roku 2012 tu budou další legislativní akty, které budou mít další dopad na tento sektor zejména tedy na obchodování s emisemi. E, a tyto náklady pro tuto chvíli tedy leží na bedrech evropských podniků, zatímco mimo evropské podniky porovnatelné náklady nemají. E, a tedy od roku 2012 určitě budou e, nějaká břemena pro podniky. Ráda bych tedy slyšela od komise, kdy a jak chtějí i toto eh, zohlednit ve svých eh, zprávách. Když komise říká, že některé rafinérie eh, zdárně absorbovaly ty náklady a zůstaly konkurenceschopné, kolik jich je? Nebo v jakém poměru jsou vůči tomu celkovému počtu rafinerií? Kolika se tedy podařilo Eh, takto absorbovat ty náklady a jakým způsobem, protože ty rafinerie mohou normativní náklady ehm, vložit na bedra spotřebitelů a některé studie na to poukazují, ale i tady si musíme ovlivňovat eh, jako dopad, že se mohou ztrácet tedy podíly na trhu u toho eh, podniku. A proto si myslím, že by bylo zapotřebí, aby nám to komise celé lépe osvětlila. A taky eh, jsem přesvědčená, že eh, musíme eh, tuto situaci zvážit. Ona je složitá a musíme následně ji řešit celostně. A to proto, že se jedná o dostatek investic a není to 0,41 centů na barel, to, co říkala komise. Pokud chceme produkční kapacitu převést jinam do jiných regionů, ze kterých Evropa nadále bude dovážet, samozřejmě, protože ropné produkty potřebuje naše ekonomika ale e, budeme tedy muset čelit e, takovému jevu, který bude spočívat ve ztrátě pracovních míst, know-how, bezpečnosti energetické a celkově tedy e, ekonomické hodnotě. Thank you. Now I give the floor to Mrs. Kilonen. Kilonen má slovo, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ráda bych Komise položila otázku, která souvisí e, s onou tím celostním přístupem. Co komise dělá tak zcela obecně ve vztahu k otázce rafinerií, do jaké míry tady existuje spolupráce s nejrůznějšími sektory, protože se předtím hovořilo o tom, že se musí ochránit pracovní místa, to je velmi relevantní věc otázky ochrany životního prostředí, inovace, ekologické aspekty. To je velká výzva, ale velikým tématem je přeci to, jak se staví členské státy k mm, obnovitelným mm, energiím, palivům, ehm, do jaké míry se vyvíjejí tyto produkty, jak se dostávají na trh, ale jak dalece členské státy takovéto Ehm, takováto paliva budou dotovat, paliva, která jsou ekologicky příznivá. Ráda bych slyšela od komise, ehm, jak to eh, vypadá, co děláte pro to, abyste spolupracovali s jednotlivými oblastmi, například ehm, eh, zušlechtování produktů, dopravní politika nebo eh, řízení, zpráva trhu. Co tady všechno děláte pro to, abyste se postarali o to, že konkurenceschopnost evropského průmyslu se zvýší, ale že bude zachována také eh, ekologické, a také, které jsou ekologicky příznivé. Děkuji. Ano, komise možná mohla mít odpovědi, prosím. Máte slovo? Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče tedy prvního eh, řečníka, eh, o konkurenceschopnosti, co s ní chceme dělat komise, jak eh, už se mohl stručně vysvětlit, předložíme tento fitness check a to bude výchozí bod, to není konec. Takže to neznamená, že to mm, dnes nemůžeme říct, protože bychom neměli žádné nápady, ale protože chceme konfrontovat naše představy s dalšími, ať už to je na radě, eh, nevládními organizacemi, představiteli průmyslu a tak dále. Takže to je první krok zatím. Následovat bude fórum eh, celého tohoto odvětví se všemi eh, aktéry. A co se týče aktualizace, nebo dalšího doplnění. Pro tuto chvíli eh, nemám eh, další informace. Evropská komise se rozhodla, že provede fitness check pro určitá odvětví. Takže my takto dnes provádíme pro um, odvětví rafinace ropy a nemohu vám říci, zda komise bude následně v tomto pokračovat. Eh, všechno je možné k tomu, co říkala paní Gardiny, Evropská komise úplně souhlasí, že průmyslové odvětví má zásadní význam. Eh, odvětví raffinace má tedy zásadní význam pro energetický mix, protože alespoň ve střednědebém výhledu eh, bude eh, tento průmysl zásadní. A i proto, jak jsem řekl ve svém projevu, rafinace Mm, poskytuje i další eh, suroviny pro další průmyslové výrobky a, a eh, průmyslové procesy. Takže se nejedná jen o výrobu paliv. Ano, je pravda, že ta studie pokrývá období 2000 až 2012 a od roku 2012 došlo ke změnám ale jak jsem uvedl i v reakci na předchozí eh, projev, tak eh, zatím tedy nebyly plánovány další aktualizace této studie. Důležité teď je odprezentovat tuto studii, na začátku roku 2016 zbilancovat eh, efektivitu, účinnost, přidanou hodnotu a pak následně uvidíme, jak se dá postupovat dál. Co se týče konkrétně těch rafinerií, které absorbovaly eh, tyto náklady, to bude informace pravděpodobně obsazená v té studii, která bude uveřejněna, ale pro tuto chvíli ty faktory už jsem eh, stručně zmínil. To záleží na technologickém stavu zařízení, na eh, nákladech na dodávky surovin, protože tam mohou být tedy hledány tyto příčiny a to všechno vedlo k tomu, že některé rafinerie jsou více konkurenceschopné, zatímco jiným se to nepovedlo. E, co se týče převedení nákladů na e, zákazníky, na spotřebitele, ano, o tom se hodně diskutovalo, zejména e, co se týče směrnice ETS. A pro tuto chvíli nemáme studie, které by vedly k jistým a definitivním závěrům. Je tu řada různých hypotéz, ale nemáme důkaz, že by ta či ona hypotéza byla pravdivější než jiná. Nepochybně můžeme říci, že se jedná o náklady, které jsou následně převedeny na někoho jiného. Pokud je to na jiný průmyslový subjekt, eh, tak mohou e, snížit jejich konkurenceschopnost, protože musí absorbovat a protože e, e, tak to musí postovat dál. A nebo to mohou být náklady, které jsou převedeny na spotřebitele, naše občany. Nehledě tedy, jak jsem říkal, na celou řadu studií, tak ještě nemáme jednohlasný závěr. Poslední velice důležitý bod se týká rizika nedostatku investic v Evropě. Ano, komise si uvědomuje tuto věc a snaží se všemi způsoby posílit eh, investice do Evropy, například 315 eh, miliard eur do investičního plánu. To je, myslím, nejhmatatelnější eh, prvek, který bývá mm, právě v těchto dnech je uváděn do praxe ale jedná se teda, musí, tedy musíme říci o velké nadnárodní firmy a kde se nadnárodní firmy rozhodnou investovat, to záleží na celé řadě faktorů, například i tam, kde je růst. Takže pokud v jiných regionech eh, světa jsou vyšší eh, eh, růsty ekonomiky, tak ty nadnárodní firmy pravděpodobně z tohoto důvodu investují přesně do těchto regionů. Právě proto my můžeme těžko eh, se postavit eh, takovýmto eh, rozhodnutím. Co se týče třetího příspěvku, a to už bude na závěr, my se těšíme na spolupráci s odvětvím. Samozřejmě, že spolupracujeme společně, ale od samého počátku Eh, tohoto fitness checku docházelo ke konzultacím ještě, než jsme tedy vůbec spustili eh, tuto činnost. Tak nejdříve eh, nám společné výzkumné centrum připravilo zprávu a konzultovali jsme. Získali jsme tedy nejdříve od nich údaje a diskutovali jsme se všemi aktéry v, této, v tomto odvětví, ať už tedy s průmyslem, nevládními organizacemi a dalšími. My jsme se vůbec do tohoto fitness checku pustili. Eh, a samozřejmě si plně uvědomujeme, že eh, odvětví rafinace ropy určitým způsobem eh, konkuruje ohledně energie pro tedy alternativní energie pro dopravu. Rafinérky banky mohou eh, toto používat, nicméně je tu ještě jiná oblast, eh, na kterou se může zaměřit, to je eh, výroba elektřiny a toto všechno tedy zohledňujeme ve spolupráci s komisařem pro energetiku a my společně s kolegy jsme vám k dispozici k dalším dotazům. Děkuji, děkuji všem kolegům za velmi dobrou diskusi a Další bod z eh, pořadu jednání je velmi vážné téma a stále ještě čekáme na kolegy z eh, EFSA. Proto bych teď eh, přerušil zasedání na 15 minut a pak začneme s diskusí k bodu 10, což je výměna názorů s zástupci VHU EFSA a Evropskou komisí týkající se glyfosátu. Honorable colleagues, I just want to... Vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informoval, že představitelé um, Světové zdravotnické organizace už jsou tady, ale pořád ještě čekají eh, na bezpečnostní kontrolu. Ta je samozřejmě teď zpřízně, zpřísněná, takže možná to bude trvat ještě tak pět minut. Mají hovořit jako první a proto ještě těch pět minut na ně počkáme. Dear colleagues, kolegové, je na čase, abychom znovu zahájili a přejdeme eh, k dalšímu body. Bude to bod číslo 10 výměna náhodu svého EFSA a Evropskou komisí týkající se glyfosátu. Jak víte, Máme tady také Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny, která je specializovaná agentura eh, VHO a ta dokončila v březnu studii. A já bych okamžitě chtěl dát slovo doktor, panu doktorovi Wildovi, který je ředitelem ISI a panu doktoru Gutonovi, který pravděpodobně má na starosti příslušnou monografii. Pak budeme pokračovat a přejdeme eh, k odborníkům, řediteli a odborníkům za EFSA. A pak samozřejmě se rozpravy zúčastní členové našeho výboru. Prosím, pan Bart. Děkuji. Eh, doufám, že správně tady ovládám ten panel. Tak já bych vám nejprve rád poděkoval za pozvání a chápeme, že máme poměrně málo času na naši prezentaci. Proto dovolte, abych představil kolegu, eh, do, doktora Etena, který eh, probere s vámi hodnocení, které jsme provedli. Eh, do paní doktorka. Dobré dopoledne, je mi velkým potěšením, že tady s vámi mohu dnes být. A během příštích 10 až 15 minut bych vám ráda vysvětlila, Nejenom to, jak byl vypracován program monografie a jak se hodnocení provádí, ale také jaké byly výsledky získané pro glyfosát. Bohužel nevím, jak posunout eh, slide dopředu. Vynikající. Takže eh, já bych eh, nejprve chtěla vás informovat o základním informacích, jak eh, vypadá program monografie, jak provádíme hodnocení a konkrétně jak dopadlo hodnocení glyfocitu. Prosím, další slide. Naše agentura byla založena před 15 lety a předcházela tomu taková představa, abychom vytvořili systém, eh, standardizovaný systém klasifikace karcinogenů. Tento program se zrodil, eh, když ředitelem byl Lorenzo Tomatis, jehož fotografii zde vidíme. Představa byla taková, že by bylo možné soustavné vyhodnocování všech důkazů a eh, v, v rámci vědeckých diskusí. A tak pokračujeme v tomto procesu i dnes. A během posledních čtyř let jsme hodnotili více než 980 různých agens. A e, proč se sem doporučují? Protože máme důkazy eh, vystavení jejich účinku a karcinogenicitě. A málo bylo klasifikováno jako pravděpodobně nekarcinogenní pro lidi. Ale většina těchto látek, těchto agens se nedají klasifikovat do skupin, je to skupina 3, menší skupina agens je ve skupině 1, ve skupině 2a nebo ve skupině 2b. Monografie které se vytvářejí, eh, to eh, jsou takové tak jako tady vidíte a využívají je mezinárodní i národní eh, agentury pro zdravotnictví, pro identifikaci karcinogenů a pro to, aby podnikly příslušná opatření. Můžete si položit otázku, jestliže existují důkazy o karcinogenicitě, pak jak se od toho dostaneme k takovéto knize. A tady máte na to odpověď. To je preambula k našim monografiím. A tady pak vidíme velice stručný dokument, je to jenom pár stránek, tam jsou procedurální eh, doporučení, kdo provádí hodnocení, jak řešíme střety zájmu, jak zapojujeme zainteresované strany, abychom získali i vědecká kritéria pro revizi lidských eh, důkazů získaných na humánních i eh, animálních studiích. A dále vám ukazuji toto. Když se podíváme za obálku, tak jak vypadá obsah, jsou tady dva základní typy informací. Můžete navštívit naši webovou stránku a tam si to přečíst, pokud vás zaujme to, o čem budu hovořit. V každém případě budu zatím pokračovat. Dále bych ráda zdůraznila některé aspekty našich procesů, které jsou popsány v této preambuli. Naše Centrum Mezinárodní výzkum eh, pro rakovinu má možnost hovořit s nejlepšími vědeckými pracovníky v této oblasti a proto také monografie dávají skutečně průkopnické mon, eh, technologie, metodologie a je tam mnoho vědeckých důkazů a eh, na, na základě kterých se hodnotí důkazy. Potom máme programy monografií, které přejímají vlády, které přejímají také systémy pro hodnocení rizika rakoviny na celém světě. A k dalším se dostanu. Takže nejprve si můžete položit otázku, kdo vlastně provádí to hodnocení v rámci monografii naší, e, našeho Centra pro výzkum rakoviny. Dělají to nejlepší nezávislí vědečtí odborníci na světě, které my si vytipujeme, protože víme, že máme odborné, mají odborné znalosti a navíc jsou to takoví, u kterých nejsou zjevné eh, střety zájmu. Pokud je o glyfosát, stejně jako mnoho dalších látek, samozřejmě, jak si dovedete představit, je mnoho vědeckých pracovníků, kteří mají eh, dobré důvody, abychom je vyzvali, ale mají tam střety zájmu. A máme tady konkrétní tři definované úlohy, eh, jichž se mohou účastnit tyto vědoucí pracovníci jako eh, pozvaní odborníci, zástupci národních mezinárodních organizací nebo pozorovatelé, třeba představují nějakou akademickou organizaci. Navíc máme sekretariát JARK a ten tady já reprezentuji a naším úkolem je zajistit to, že všechna tato hodnocení se provádějí patřičným způsobem. Dále eh, velice transparentně informujeme o střetech zájmu. Děláme to vždycky dva měsíce před zasedáním a také eh, včas před publikací. Dále, jenom abyste věděli, jak udržujeme, dodržujeme transparentnost než a pře po hodnocení. E, Také publikujeme metody, to zase si můžete přečíst na naší webové stránce, pak tam oznamujeme téma, čas, pracovní skupina a její pracovníci. To všechno je zveřejněno dva měsíce předem a výsledky maximálně rychle publikujeme. Je to veřejný proces, kterého, který je otevřený vůči vědeckým pozorovatelům. A pak e, je monografie, která se publikuje online a která má plné odkazy na veškeré zdroje a cituje se tady také literatura, která byla používána, aby se také všichni nezávislí odborníci mohli podívat na tyto dokumenty a sami si učinit vlastní úsudek s, posouz, s přihlédnutím ke všem faktorům, k níž se vycházelo při hodnocení. Já se potom ještě k tomu dostanu dále, až budu hovořit o tom, z čeho vycházejí závěry tak jaké typy údajů my zařazujeme. Eh, čili naše monografie vlastně je průkopníkem koncepce soustavná revize. Už jste se s tím asi setkali eh, eh, a dělá se to v různých výborech a také ve Spojených státech doporučují tento přístup právě proto, že je transparentní, reprodukovatelný a že opravdu bere v úvahu všechny studie, které jsou veřejné k dispozici. Proto využíváme také jednotnou hierarchickou hodnotící strukturu, je to, jsou to strukturované expertízy, eh, které vypracovali odborníci pro odborníci pro odborníky, čili tady eh, eh, veškeré studie na humání nebo na zvířatech se kriticky hodnotí z hlediska slabin i samozřejmě silných ztrátech a potom tady máme tyto pracovní skupiny, které tady máme v hranatých závorkách, čili ty se používají jejich připomínky k takové pracovní skupiny, které jsou zapotřebí pro správné vyhodnocení. vyhodnocení také do značné míry mechanistické informace opravdu jsou v pořádku. Tady bych vám chtěla ukázat, jak se to všechno dává dohromady eh, v časovém posunu. Takže nejprve, jak to vypadá. Okamžik, prosím. Oranžově vidíme, co dělá sekretariát, monografie JARK, pak se oznamuje tak, eh, příslušné zasedání, pak jsou tady pracovní eh, skupiny a její členové, kteří se sejdou a, jak už jsem říkala, dělá, eh, jejich připomínky se potom dávají do hranatých závorek a pak se koná zasedání. Ovšem nejprve oznámíme seznam, jaký bude seznam účastníků a to už jsem vlastně předtím předtím ukazovala. A pak je eh, ta osobní schůzka, eh, to je trošičku staromódní způsob, ale přece jenom je to velice důležité. Je to osmidenní zasedání obvykle a tady vědečtí pracovníci záležitost diskutují a, dosah- a pak eh, jsou závěry, potom se to funguje, se to potom publikuje v Lancet onkologii, potom se také použí, eh, uvádějí všechny reference eh, a jsou tam reference na všechny zdroje a pak tedy nakonec byl vyšla i tato monografie o glyfosátu, která byla publikována v červenci 2015. Byl to tedy opravdu eh, rok, kdy jsme byli hodně zaneprázdnění. Pokud je o um, glyfosát, nejprve ukážu, jak vypadá ta monografie. Vždycky je tam preambula, to je ve všech publikacích, pak všeobecné poznámky a pak eh, je kritická revize a tam jsou čtyři typy důkazů a zaměřujeme se na eh, důkazy o rakovině, o onkologickém onemocnění u lidí, u eh, zvířat a mechanistická a další relevantní data. Pak po, v posledních dvou částech monografie popisujeme hodnocení. Tak to vypadá z a vždycky jsou tam odkazy na veškeré zdroje. Čili jak se dělá, eh, jak vypadá ten hodnotící proces, sestává ze dvou kroků. Tady jsou tři důležité typy důkazů. Soustavná revize se udělá, definujeme také používanou terminologii, prosím, vrátíme se ještě na okamžik sem. U eh, rakoviny u eh, eh, lidí a u pokusných zvířat, tak vždycky se hodnotí důkazy dostatečný, omezení, neadekventní, nebo že důkazy naznačují, že tam není karcinogenicita. To my definujeme a jak už jsem říkala, stejným způsobem jsme postupují potom různé vládní a jiné hodnotící programy. Ta mechanistická a jiná data se klasifikují jako slabá, průměrná nebo výrazná a zda takový mechanismus skutečně funguje u lidí tak to jsou tři typy e, důkazů a to se potom integruje do celkového hodnocení a to jsou skupiny, které jsem ukazovala už úplně na začátku. Nyní se tedy podíváme na to, jaké máme důkazy pro glyfosát a ukážu vám zase, jak se to integrovalo na základě systematického přístupu. Hlavní epidemiologické studie pro glyfosát zahrnují studie non-Hodgkinova lymfomu ze tří oblastí na světě. Spojené státy, Kanada a Švédsko. A v těchto studiích byla zjištěna pozitivní asociace, která přetrvávala i poté, když se to přizpůsobilo nebo nevzali v úvahu další pesticidy. Pak se dělala velká kohortní studie ve Spojených státech, ale tam byly, nebyly dal, žádné další podpůrné důkazy. Celkový závěr. Omezené důkazy karcinogenicity u lidí, pokud je o NHL. To je definováno tady, je to také v preambuli, to znamená, že byl, sledoval byla pozorována pozitivní asociace, ale nemůžeme úplně vyloučit ani příčinou eh, souvislost pak eh, bio eh, zkoušky, bio rakoviny. Tady jsme dělali vyhodnocení celé řady animálních studií na zvířatech a dvě studie o myší přišly k pozitivním asociacím s nádorům. Eh, například eh, eh, karcinomu ledvin. V obou těchto studiích byla zjištěna poměrně malá možnost, že by to vedlo skutečně k vývoji karcinomu. A pak tady máme dostatečný důkaz karcinogenicity u pokusných zvířat a dvě nezávislé studie ukázaly významné spojení. Čili nakonec, jenom abych se zmínila o mechanistických a jiných eh, úvahách. Eh, a byly stovky eh, studií a eh, pracovní skupina je sloučila do deseti hlavních charakteristik karcinogenu a dospěli k závěru, že dva typy účinků byly velice výrazné, týkalo se to glyfocátu a také je různých složení. První je genotoxicita a druhé je oxidační stres. A pak tady, byly, eh, pak tady se ukázalo, že tady je mechanismus, který opravdu může být přenesen, nebo můžeme předpokládat, že funguje i u lidí, tedy nebyly to jenom animální studie. Teď eh, skupina 2A. Eh, Jak jsme dospěli k tomu vyhodnocení, že je to skupina 2? Jsou tady omezené důkazy, ehm, eh, pokud jde o rakovinu u lidí, ale jsou tady dostatečné důkazy o rakovině u experimentálních zvířat, tudíž se to dalo do té skupiny 2A, navíc jsou tady výzačné mechanistické studie, čili vlastně nezávisle se mohlo dospět k témuž hodnocení na základě onkologického onemocnění u experimentálních zvířat u glyfosátu pouze. Tak tedy velice rychlo, eh, vyhodnocení glyfosátu, to vím, že je dnešní téma. Eh, eh, vyhodnocovali ale i jiné látky, jiná agens a tumor byl klasifikován jako 2A eh, a pak byl, jiný byl klasifikován jako 2B. Doufám, že jsem vám už dostatečně vysvětlila, jaký nezávislý a transparentní proces používáme, když provádíme soustavné hodnocení, tedy i glyfosátu a tím vám velice děkuji za pozornost. Thank you very much. And now we... A teď předáme slovo eh, odborníku z EFSA, kteří nám vysvětlí výsledky, závěry z EFSA. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám hezké dopoledne i poslancům parlamentu. Je vždycky potěšením eh, moci se dostavit do parlamentu a eh, předložit práci EFSA a diskutovat s vámi také o celém kontextu a pozadí eh, vědecké práce EFSA. Než předám slovo Jose Dodosona, který vás provede závěry EFSA, rád bych poskytl pár informací o pozadí a celém kontextu práce, které jsme odvedli v oblasti glyfosátu. Vidíte tady že v regulačním systému týkající se pesticidů máme trojstupňový postup, kdež než bude takovýto produkt umístěn na trh v Evropské unii. Jsme na konci kroku jedna, což je takový posouzení rizik předtím, než se to dostane na trh, tedy jednotlivých látek. Toto provádí členské státy. A pak je to přeskoumáno v takovém procesu peer review, to provádí EFSA ve spolupráci s odborníky ze všech 28 členských členskými státy. Takže je to síť asi 600 odborníků Celá ta, celá ty odborné poznatky, které jsou eh, k dispozici v oblasti pesticidů, se, eh, se dělí, jsou rozloženy mezi členské státy. Po tomto kroku, který jsme teď ukončili jako EFSA, to byly ty jako poslední závěry, pak už záleží na Evropské unii, aby učinila rozhodnutí o schválení nebo nestálení eh, těchto jednotlivých látek. A pak následuje krok číslo 3, posouzení rizika, to provádějí jednotlivé členské státy. Jsou tady to složení pesticidů, jak vypadají jednotlivé produkty, které jsou pak používány v zemědělství zdravotnictví nebo někde jinde. A teď se nacházíme na konci kroku jedna. Další slide. Co jsme tady už udělali? Je to takové obsáhlé eh, posouzení, které trvalo asi tři roky. Ten proces začal v roce 2012 a sice bylo takové posouzení stavu, v tomto případě eh, to byl eh, takový spravodajský stát Německo a pak to byl Spolkový institut pro posouzení rizik. Udělali jsme peer review, tady byly různé veřejný sektor, odborníci ze všech 28 členských států, asi 100 odborníků přímo bylo zaangažováno do práce tohoto, této analýzy a samozřejmě tito odborníci a členské státy využili poznatků institutu a jednotlivých zodpovědných úřadů v členských státech, kteří podpořili tuto práci. Rovněž jsme přizvali, oni přijali naše pozvání a jak JARK je MPR a USEPA jako pozorovatele naší práce. Takže je to velice rozsáhlý, e, rozsáhlé posouzení rizika, nejrozsáhlejší, jaké dosud bylo v oblasti pesticidů učiněno. Je to transparentní posouzení, protože Eh, tady pořádáme veřejné konzultace o zprávě o souzení, eh, které provedla Německo a také jsme zveřejnili eh, tuto zprávu v rámci konzultací a nejenom, že jsme zveřejnili to závěry a veškeré dokumenty, ale na naší webové stránce najdete celou sadu asi 6 tisíci stránek takových dokumentů, eh, které pokrývají jednotlivé konkrétní poznámky, kroky a také vám ukazuje, jak vypadá celé pozadí studií, které jsme použili, jak jsme je individuálně posuzovali a to eh, začlenuje také, to znamená také studie z oblasti průmyslu. Informace, které byly zveřejněny EFSA, jsou srovnatelné eh, s toho, tímto typem dokumentů, které najdete i v odborné vědecké literatuře. Tady jsme zveřejnili toto obrovské množství informací a proto vítáme veškeré zainteresované strany, které by mohly také udělat takový přeskum naší práce, protože to není ještě veřejně dostupné Eh, pardon, je to veřejně přístupné a můžeme tedy to no, využít a eh, EFSA už byla požádána, aby poskytla data také eh, dál dalším institucím, aby mohli učinit posouzení a to teď právě probíhá. A tímto teď předám slovo mému kolegovi Jose, který vám udělá pár informací o hlavních závěrech této analýzy EFSA. Děkuji, Bernáde. Ano, závěry, závěry toho, co jsme udělali, to bylo takové rozsáhlé posouzení rizik mm, pro lidské zdraví a životní prostředí. Stejně tak, jako jsme posoudili celou mm, s pesticidů a také glyfosáty. Mm, máme tady plné posouzení toxikologických dat. Nesoustředili jsme se jenom na karcinogenicitu, ale chtěli jsme pokrýt celý profil všechny oblasti, všechny informace. Co se týče toxicity glyfosátu, tady jsme vyhodnotili zhodnotili víc než 150 mm, eh, nových mm, studií a na základě tohoto posouzení těchto nových studií eh, jsme, eh, navrhujeme nové toxikologické mm, referenční hodnoty, včetně referenční dávky, která bude použita, která bude použita pro spotřebitele eh, během, byly to maximální dávky, které doporučuje ESA na rok 2016. Je důležité se zmínit o tom, že to je poprvé, kdy taková ta akutní referenční dávka byla eh, doporučena pro glyfosát a eh, bude následovat také posouzení rizik pro jednotlivé spotřebitele. Posouzení karcinogenicity bylo znovu vytvoř, vytvoř, vyhodnoceno a berou se v úvahu také na nálezy IR, IARC. A tady máme publikaci IARC a zvážili jsme také posouzení s organizací IARC. Posouzujeme také předběžné posouzení, které bylo provedeno Německem a je to velice úzká spolupráce také s jednotlivými členskými státy EU. Je to založeno na kritériích a na také CLP nařízení, a na, eh, máme tady také posouzení, eh, klasifikační eh, program posouzení rizik glyfosátu. Je důležité se zmínit o tom, že tento systém EU a nařízení CLP se zakládá na globálním harmonizovaném systému, který byl rozpracován programem OSN a to konkrétně pro klasifikaci eh, chemických eh, látek. A jak už bylo řečeno, IRC eh, tady se opírá jenom o tento systém OSN, má vlastní klasifikační systém, Dva prvky, které byly pro nás základní, když jsme začali s posouzením karcinogenicity, byly za prvé zajistit to, abychom pokryli všechny eh, důkazy, které jsme měli k dispozici a které jsou relevantní pro naše posouzení. A eh, protože tady jsme měli monografii EARC eh, a nová epidemiologická studie, která předtím nebyla k dispozici a tak tomu byla ještě přidána k tomuto posouzení EU a také děláme přeskum všech minimálních všech dalších odkazů, které jsme pak zapracovali do naší nové studie. Druhý prvek Znamená mít naprosto zcela, no, úplné vědecké posouzení a mluvilo se už o kritériích těchto pro EFSA, ty jsou, ty jsou, to jsou stejná pravidla, stejná kritéria, která již byla prezentována v IAEC. A to je všechno se zakládá na vědeckých poznacích. Věda se zakládá na důkazech a toto bylo pro nás naprosto relevantní. Pak jsme udělali posouzení konkrétně pro týkající se karcinogenicity a Ehm, to znamenalo 30 eh, odborníků ze členských států, EFSA také a také eh, Evropská agentura pro eh, chemické látky. Tady šlo o, tady šlo o nařízení CLO a pak šlo o zachování transparentnosti a částí toho, to byla také součást procesu a také IARC a další ehm, se toho zúčastnili a ehm, ti se všichni přidali a zúčastnili se hlavně jako pozorovatelé ve všech těchto diskuzích. Eh, co se týče posouzení na eh, ekonomických dat eh, na, lidí, na lidech, tady vlastně máme stejné informace, jako už prezentovalo IARC ve své monografii. Informace podle kritérií CLP Eh, jsme vyhodnotili a závěrem je, že tady je velice omezený důkaz karcinogenity na ehm, lidí, lidech, že to je nedostatečné proto, abychom mohli klasifikovat tyto věci podle kritérií eh, CLP. Co se týče mm, studií eh, zvířatek, tady máme daleko větší, širší ehm, důkazy které umožní posouzení 13 klíčových eh, studií, které existuje na savcích, eh, co se týče toxicity, a pět validních dlouhodobých studií karcinogenicity. Eh, to všechno nebylo ale součástí monografie NCP. Všechny tyto studie byly řádně proskoumány vědci z EFSA a členských států a E, to znamená, že to je velký, velká sada důkazů a opírá se to o principy regulačních úřadů CLD, e jsou tady také hlavní směry Evropské e, agentury pro chemické látky, stejně tak jsou do toho zapracována jiná doporučení. Závěrem se týká toxicity, Eh, tady jsou, to jsou poznatky SIARC. Glyfosáty eh, je nepravděpodobné, že by byly eh, toxické pro lidi. To znamená, to znamená, že to máme velkou většinu studií, je to 13 studií, které indikují negativní dopady, tedy žádné dopady, ani co se týče genotoxicity a je tady, mm, vlastně jsou tu tři studie, které říkají, že tady jsou některé genotoxické dopady, když jsou to velké dávky. My jsme hlavně přeskoumali tyto studie a závěrem jsme zjistili, že že to mohou být cytotoxicita, ale eh, že, se toto, mm, že tady není eh, cytotoxický potenciál a že toto není úplně relevantní pro klasifikaci je velice důležité se zmínit o tom, že eh, jsou to některé studie eh, týkající se cytotoxicity. Nejsou to glyfosáty, ale jsou to jiné složky, eh, které by mohly mít pozitivní dopady. Jsou tady také jiné studie, mm, které přinášejí negativní výsledky a dokonce některé studie s, mm, mm, s naší studie ukázaly pozitivní aspekty na jednotlivé látky. To jsou všechno výsledky, to jsou naše závěry, které jsme doporučili, doporučili jsme členským státům, aby se zvlášť aktivizovali a aby přeskoumali genotoxicitu jednotlivých látek, které se mohou objevovat na eh, trhu. A eh, jde o to, aby se toto posouzení pokračovalo i do budoucna. Co se týče karcinogenicity, karcinogenicita. Je tu několik studií, mm, šest 20 takových studií eh, z IARC a některé z těchto studií jsou eh, buď pozitivní nebo negativní. To závisí na statistické metodologie, která byla použita pro posouzení. EFSA tady preferuje metodologie, eh, která byla začleněna do studií a důvodem toho je, že, to je, že tady mám konkrétní sadu doporučení. IARC zvolil jiný přístup, znovu vyhodnocují se data a e, tady k tomu se připojí statistické tendence. Co se týče EFSA, klíčovým prvkem e, jsou je biologická relevance těchto studií a vlastně pak posuzujeme karcinogenicitu a je účinek na lidi a jsou tady určitá vědecká kritéria, která jsou zvážena, pokud tyto dopady jsou e, skutečně shledány jako důležité na lidi, dopad e, důležité na lidi. E, máme tady vztahy mezi jednotlivými studi- studiemi, máme, jedná se hlavně o vysoké dávky, které mohou být nebezpečné, Eh, pak tady máme obecnou toxicitu, ale zase nestahuje karcinogenicitě a eh, podle jednotlivých, eh, máme tady jednotlivé poznatky pro posouzení karcinogenicity na lidech. A také jsou tady určité případy konkrétní, případy, které se stahují na zvíře. Využití těchto poznatků. Všechny to studie jsme dali dohromady a na základě posouzení všech eh, studií dohromady a podle klasifikačních kritérií eh, CLP eh, jsme došli k tomu, že glyfosáty mm, pravděpodobně nejsou karcinogenní a že mm, splňují kritéria eh, CP. 27 členských států podporují z eh, EFSU v tomto jejím posouzení. Je tady ale menšina, jako například Švédsko, které si myslí, že informace, eh, které se týkají poznatků, že ty informace jsou nedostatečné pro klasifikaci jednotlivých kategorií a je důležité také zmínit se o tom, že toxikologické referenční hodnoty, které byly navrženy v závěrech EFSA, se nevztahují ke karcinogenicitě, protože veškeré toxické efekty eh, znamenají, že musíte brát daleko větší dávky. Takže zapotřebí dalšího posouzení. Eh, to posouzení ale se nezmění, i když menšinový, i když tady existuje one menšinový názor na kategorii 2. A závěrem. Provedli jsme eh, rozsáhlé vědecké posouzení Využili jsme mm, eh, intenzivní vědecké poznatky i ARC, protože pro nás to bylo velice zásadní, aby systém EU měl dispozici veškeré vědecké eh, informace. Posouzení bylo provedeno podle eh, jednotlivých pravidel, bylo to rozhodnuto parlamentem a radou v oblasti pesticidů, to je nařízení 11 roku 2009. A také jsme udělali přeskum mm, mm, toho profilu glyfosátu a všech ostatních mm, prvků. Tato informace bude využita Evropskou komisí v jejím schvalovacím procesu a také členskými státy při posuzování jednotlivých složek. Mám, no, zvláště jsme zvážili eh, toxicitu, to jsou ty závěry z IARC, a jsou tady vědecké eh, poznatky, a kritéria eh, pod CLP a je tady klasifikace karcinogenních látek podle těchto kritérií. To je to, co podpořila EFSA a 27 členských států. Všechny členské státy podpořily, je tady jenom, jak jsem řekl, menšinová, menšinová e, e, menšina, která nebyla pro tyto klasifikaci e, dvě a členské ale pak jsou tam je několik členských států, které nepodpořily kategorii 1 eh, v eh, hlavičku řízení CLP. Toto posouzení bylo transparentní, eh, tak jak už řekl můj kolega, zveřejnili jsme více jak 6 tisíc stran různých podporných informací s veškerými detaily o každé jednotlivé studii, která vyšla mm, v rámci tohoto posouzení a snažili jsme se reagovat na každou komentář v celém tomto konzultačním procesu s veřejností. A to znamená, že máme tady mm, úřady, eh, mohli informovat úřady eh, a veřejnost. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, ještě jednou bych vám chtěli, chtěli poděkovat za to, že jste dali EFSA příležitosti prezentovat tyto vědecké poznatky vašemu výboru a jsme vám k dispozici. Máte-li jakékoliv dotazy nebo přejete-li si nějaké vysvětlení? Thank you very much. Now we can start. Děkuji. Nyní můžeme zahájit eh, diskuzi. Eh, jako první se ptá pan Petr Leza, evropské poslance. Minuta a půl, prosím. Děkuji mnohokrát. Já se nepočítal s tím, že budu úplně první. Velice jsem vděčný za tyto dvě prezentace od IARC a EFSA Myslím, že pro nás je velice eh, důležité si obě dvě vyslechnout. Oba dva orgány hovoří o tom, že hodnocení je eh, vedeno eh, komplexně a pro nás je důležité a zajímavé, že tu vidíme rozdíl, protože na jedné straně se říká, že glyfozát je pravděpodobně kancerogenní pro člověka, a druhý orgán říká, že eh, je nepravděpodobné, že by mohlo působit rakovinu u člověka. A EFSA uvádí také, že zaznamenali, že tu jsou určité poznatky ohledně eh, glyfozátu, které je zapotřebí dále objasnit. Takže já bych tedy očekával, že by bylo lepší nerozhodovat se předtím, než dojde k tomu vyjasnění, než tedy proběhnou dodatečná zjišťování, protože eh, eh, jedná se o glyfozát v různých eh, produktech. A také musíme dbát na to, že jsme exponováni těmto produktům, nen při jejich užívání. Pan Klote. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to je velice zajímavé téma, kterým se teď zabýváme. Eh, jak jsme slyšeli, je tady ehm, ještě další prodloužení, eh, bychom měli dodatečný čas k tomu, aby mohla být vypracována studie. A předtím jsme tady my zástupci IARC, IARC a ESA. E Moje první otázka je nasměrována na IARC. Eh, když se podíváme na vaši studii, tak, byly glyfosáty srovnávány s ostatními komponenty mm, a látkami. Je tady, jsou tady různé, studována a zkoumána různá složení látek. A pak ještě otázka na EFSA, na pana Urla ještě jednou. Proč se tady ve studii EFSA neobjevuje nic ke konečným produktům a glyfosátu? to, eh, že tady existují nějaké obavy. Eh, to se úplně vyčlenilo z té studie, což mě přeci jen trošičku udivuje. A možná byste k tomu mohli ještě hned něco říct, jak eh, došlo k tomu, že tyto body nebyly prošetřeny. Thank you very much, Ms. Zadzenkamp. Děkuji, paní Azenkamp. Eh, dank u wel, voorzitter. De manier waarop het nieuwe EFSA-advies over. Děkuji, eh, pane předsedo. Způsob, kterým je vypracováno eh, tato zpráva EFSA, tak to je skandální. Glyfosát se může stát symbolem všeho, co nefunguje v Evropě. Eh, podívejme se na ekonomický růst, kdy peníze jsou důležitější než příroda, lidé, zvířata. Když hovoříme o EFSA, Eh, hovoří se o tom, že se zakladají práce na mnohem více studií než na IARC, ale mnoho z těch pramenů nebylo uveřejněno. A nebo bylo něco provedeno, ale ze strany průmyslu. I co se týče Ústavu pro hodnocení rizika eh, z Německa. To je skandální situace. Kolegové Eh, uváděli, že eh, principy objektivity byly pošlapány. Jark eh, provedl mnoho studií a došel k názoru, že glyfosát je pravděpodobně kancerogenní. A to ještě nejsou zhodnoceny dopisy. Mnoho Vědců z celého světa uvádí, že zpráva EFSI, že je tran, že netransparentní, nepřijatelná, zavádějící a neposkytuje dostatek údajů. Takže my nemůžeme tuto substanci schválit, pokud komu se eh, eh, ji ale povede dál, tedy povede dále tento, tímto směrem, tak my budeme dělat všechno, abychom se postavili proti. Eh, a jak se chceme říct, že pokud ne, nenachází důvody, eh, proč eh, nemít pokud nemají jasně řečeno, že to je nekancerogenní, tak by neměli prohlašovat, že to není nekancerogenní. Já se omlouvám, já jsem myslela, že budeš později na řadě. Chtěla jsem se zeptat na něco, co se vztahuje ke stejnému dopisu nebo některým informacím z toho dopisu. Připadá mi, že je tu veden spor mezi EARC a BFA ohledně údajů, které využívají. Poslanci, kteří se podepsali po tento dopis, mm, odkazují na to, že v EFSA je množství údajů neveřejné a není tedy transparentní a proto se ptají, proč jsou výsledky té záročné studie takové. Takže bych se chtěla zeptat přímo představitele EFSA, zda tomu tak je, zda začlenili i do svého hodnocení údaje, které nejsou dostupné nikomu jinému a které by byly či nebyly tedy dostupné také IARC, JARC. Thank you very much, uh, Bazlika. Mnohokrát, Bazlika. Ne, omlouvám se, paní Rivalsi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik dotazů na různé osoby. Zaprvé na komisi. Je pravda, že komise žádala ohledně glyfozátu Ehm, se ptala, zda je to silná, silná kauzalita a nedostatek důkazů mezi používáním glyfozátů a e, výskytem rakoviny. Za druhé, k EFSE. I paní Gerlingo tam tom hovořila. E, slí, e, proslýchá se, že BFR využívalo referenční studie ohledně genotoxicity glyfozátu a tyto studie nejsou zveřejněny. A potom eh, pracovní skupina pro pesticidy eh, jsou také placeny eh, na úrovni mm, velkými chemickými skupinami. A další skandal, to si myslím, že to nejdůležitější, je, že glyfozát je aktivní látka, která není sama o sobě kancerogenní, ale když se používá jako Roundup, tak ty přidatné látky, které jsou z, ze spalované ropy, tak ty společně způsobují příšernou toxicitu. Tak já se ptám EFSA. Je pravda, že Monsanto, které provádí studie, neposkytuje tu formul, ne, mm, celou tu formuli eh, těch eh, chemickou eh, všech přidatných látek. Takže se pak diskutuje jenom o glyfozátu, nikoli o celém Roundupu, který obsahuje mnoho dalších složek. Protože po to tak je, tak je to skutečný skandál. On uh, upozornil, upozornil EFSU, že tato věc uh, je zapotřebí vyřešit, uh, prošetřit a že je zapotřebí, abyste jako EFSA přišli před výbor Envy a vysvětlili to, ale opět se stalo to, že vy jste hodnotili jenom jednu drobnost té celé věci a nikoli globálně celý Roundup, který je silně toxický. A je tu uh, 76 expertů, kteří žádají EFSU, aby něco udělala a ptají se, proč je tak strašný rozdíl mezi vaším hodnocením a hodnocením JARK. A pak je to tedy na vás, na vaší ctě, na, na expertech z EFSI. Pan Tričíny. Děkuji, pane předsedo. Jako všichni velice bedlivě sledují tuto diskuzi. je velice důležitá zajímavá. Podívejme se, jak se na to mohou dívat občané. Na jedné straně to je JARK, Ústav pro Eh, výzkum rakoviny a pak eh, VHO a potom EFSA eh, a Ústav německý pro hodnocení rizik. Takže nejdříve se hodnotily celé ty chemické formule. A hovořilo se o tom, že tu jsou nedostatečné důkazy ohledně kancerogenicity pro lidi. Pak ale Eh, se hovořilo o tom, že u této jedné konkrétní složky je nepravděpodobné, že by eh, hm, působila rakovinu u člověka. Ale kritizuje se tu interpretace statistik, eh, zejména co se týče důkazů, které vzcházejí ze studií na zvířatech. Nicméně je zapotřebí zvažovat, jakým způsobem se toto používá normálně ve zdravotnickém prostředí, takže já teď nechápu, oč se tu vlastně jedná. A tento proces má být tedy eh, jasně transparentní. Eh, Německý úřad pro hodnocení rizik a EFSA neposkytli veřejně ta hrubá data, eh, na kterých by založili svou, svůj závěr, protože to ospravedlňují průmyslovým tajemstvím. A Německu je vědecký výbor ve, kterém jsou zaměstnanci, eh, ve kterém jsou zaměstnanci velikých chemických eh, eh, firm, jako je Bayer a BASF. Tím jsem... Dobře, tak já už na závěr jenom řeknu. EFSA říká, že statisticky nemáme bezpečné výsledky. Dobře. A nejsou právě toto okolnosti, kdyby se měl využít princip předběžné obezřetnosti? Děkuji. Ne, to, to znamení kladívka, to bylo jenom ohledně času, ohledně něčeho jiného. Pane Juzo. Děkuji mnohokrát. Eh, pane předsedo, já jsem velmi pečlivě naslouchala oběma řečníkům. Eh, pokud chcete dělat veřejné, vědecké posouzení, tak nejprve se musíme podívat na materiál a metody. A zdá se mi, že v těchto dvou pracech opravdu to není v zájemném souladu. A není tedy divu, že máme rozdílné výsledky obou organizací. Zdá se, že EFSA pracovala s účinnou látkou, kdežto IARC použilo úplné složení. Eh, složení tedy i s jinými látkami. Teď nám jde o tu účinnou aktivní látku, ale to by se mělo nejprve vyjasnit. U glyfosátu je asi 30 komerčně dostupných eh, produktů, v nichž eh, glyfosát tam je a nejspíš jsou tam i různé přísady. A to by se mělo vysvětlit předtím, než se udělá závěr. A pak tady byla další studie. Je to společný výbor pro rezidua Eh, pesticidů a zdá se, že ti dospěli k témuž závěru jako EFSA. Někteří z nás nejsou odborníky na toto téma a proto nás to velmi mate. A měli bychom to rádi vysvětlené. Byli bychom rádi, aby se použili stejné metody, stejné materiály a stejná přísedy v obou studiích. Tady je asi 30 různých eh, složení přípravků, v nichž je glyfosát. A pak bych se ještě chtěla vyjádřit k tomu dopisu, to ještě k tomu dopisu. Pan Poc? E, jenom velmi bleskově. Já jsem pečlivě studoval ty e, e, oba materiály a řekl, že ten hlavní rozdíl není ani tak v tom, že by IARC nepracoval s, jenom s účinnou látkou. Oni zkoumali i účinnou látkou, i formulace, jestli, jestli jsem dobře četl všechny ty materiály. Ale myslím si, že ten hlavní rozdíl je v tom, že IARC nepoužil studie dodané a financované průmyslem. To bych řekl, že je ten, ten hlavní rozdíl. Ale na to se nechci ptát. Já se chci ptát na zásadnější věci. Proč je autorizace navrhovaná na 15 let? Nejdelší možnou dobu. To absolutně nechápu v situaci, kdy máme nejistotu, kdy máme obavy, kdy potřebujeme zpracovat další informace, tak navrhne eh, komise nebo hovoří komise o tom, že bude tu, tu látku autorizovat na úplně nejdelší možnou dobu, kterou má k dispozici. To naprosto nechápu a pokládám to za absolutně nepřijatelné. Proč není navržená Eh, eh, eh, komisí, proč komise nenavrhuje revizi, jakmile budou na stole kritéria pro endokrinní disruptory. Když je úplně jasné, že pravděpodobně jeden z mode of action glyfosátu je právě na, na endokrinní systém. Moc by mě zajímalo, jestli EFSA na základě mandátu, který jí dala komise, vzala v úvahu například práce, které hovoří o tom, a je jich hodně, že glyfosát má Eh, supresivní efekt na enzymy komplexu cytochrom P450. To je velice nebezpečná záležitost, která může v důsledku vést ke většině civilizačních nemocí, se kterými se dneska setkáváme, včetně zrovnaté, včetně zrovnaté e, e, e, rakoviny. Eh, vůbec nechápu, proč v těch studiích není zmíněna třeba velká rozsáhlá studie na obrovské kohortě, kterou dělal Swanson Leu ve Spojených státech a která jasně ukazuje, že ty eh, problémy tady, tady jsou. A protože na mě předseda hrozí kladivkem, tak řeknu už jenom jednu věc. Pro nás jako pro poslance parlamentu tahle ta situace je krajně nepříjemná. Věda není schopná dojít k nějakému konsenzu, a my budeme muset poměrně jasně a tvrdě uplatnit princip předběžné opatrnosti. Mr. Eck. Danke, Herr Präsident. Also es gibt wirklich Wissenschaft. Děkuji, pane předsedo. Skutečně existují vědecké studie, které ukazují, že e, glyfosát e, skrývá v sobě rizika pro e, zvířata a lidi a také může být karcinogenní. V každém případě to nebude, nemůžeme úplně vyloučit, takže to jsou informace, které se týkají, které jsou oprávněnými pochybami a proto by preventivní princip měl být právě aplikovan. Glyfosáty a všechny ostatní produkty, které obsahují tuto látku, by proto měly být okamžitě staženy z trhu. Bylo by přece ostudné, kdyby některé frakce um, um, nepřevzaly svou zodpovědnost, kterou mají vůči lidem, životnímu prostředí a zvířatům. A kdyby eh, se přece jenom pak vyslovili pro glyfosát. Okamžik. Je tady nějaký problém s překladem angličtiny? Tak, můžeme zkusit ještě? Prosím. Znovu, tak od samého začátku. Pokračujte, prosím, od začátku. Dobrá, tak bylo by skandálem, kde by mm, eh, malá většina výboru Envy eh, eh, návrh, zablokovala návrh GUE NGL vzít se z trhu glyfosát. Bylo by naprosto nepřijatelné, kdyby ekonomické důvody tady převládaly pro tyto kolegy a kolegyně a kdyby byly prioritními. Místo toho, abychom se preventivně starali o ochranu lidí, zvířat a životního prostředí. Tedy apeluji na vaši zodpovědnost. Prosím, nepřispívejte k tomu, že budeme lehkovážně zacházet se zdravím občanů a občanů článek Evropy. Jinak totiž eh, eh, budeme takovými příručími nebo pomocníky velkých koncernů. Děkuji. Děkuji, pane Kaut. Martin. Ja, ähm, es ist wie gesagt worden, aber jak bylo řečeno, musíme si znovu podívat na význam glyfosátu. 40% ploch v Německu eh, jsou použi- na 40% se používá v Německu, takže se mm, není možné jenom tak od toho oprostit. Eh, a um, ono se to používá nejenom proto, že bychom to potřebovali, ale je to dost levné, to se k tomu musí také dodat, takže existují alternativy. Co mě však udivuje ve stanovisku ESA, je to, že mm, se tady zvyšuje mm, každodenní dávka mm, z 0,3 na 0,5, takže ještě více se povoluje než eh, by bylo eh, možné. A není tady žádná kritická, nekonfrontujeme se tady, nebo nepostavíme se kriticky k tomu, když se podívám, že glyfosát je také eh, v, obsažen v těchto zemědělských produktech. Chtěl bych vědět, jak se stavíte k dopisu 96 vědců, to je to, co jste z, zmínili, že se nedodržuje směrnice OECD. Není to žádná malá výtka, je to dosti závažná výtka. Tady se k tomu musíte postavit, protože ono jde prostě o to, a tady jako Evropané přeci tak nám jde o věrohodnost. Věrohodnost naší politiky životního prostředí a do jaké míry naše politika bude brána vážně, do jaké míry ochraňujeme občany. Jestliže tu nějaké riziko existuje, tak nemůžeme říct, dobře, jsou tady různé směry. My musíme přece princip preventivní použít. A proto nechápu, že EFSA přesto, že jsme jí dali půl roku času nebo více, eh, přišla takhle rychle, mm, eh, eh, převzala posouzení německého spolkového úřadu, i když toto posouzení bylo kritizováno. ESA se vlastně ani moc nesnažila to intenzivně proskoumat a více se věnovat tomuto stanovisku IARC nebo si vypracovat nějaké vlastní posouzení. Takže Ehm, to je sice věc členských států, ale pochopitelně jde o to, abychom jednotlivě neposuzovali tu látku, aby se to jenom neposunulo, někam nepřeneslo na členské státy, neřeklo se, vy si to můžete posuzovat nebo srovnat to s ostatními látkami. Takhle jednoduché si to EFSA nemůže dělat, protože ono je to dost rozhodující kritérium, jak se bude eh, toto riziko posuzovat. Takže znovu, princip preventivní musí tady platit, pro mě tady vlastně žádné další rozhodnutí neexistuje. To musí být opravdu vážná omezení a tak, aby to mohlo být staženost. Děkuji. Děkuji. Paní Dornáno. Merci. <coughs> Merci, Děkuji, pane předsedo. Se odhaduje, že glyfosát je derivovaný produkt s přidatnými látkami, eh, které jsou pravděpodobně tedy kancerogénní a může být genotoxický což je dostatečný základ pro to, abychom došli k závěru, že produkty s glyfozátem a dalšími přátnými látkami znamenají riziko pro zdraví. Alespoň tak mi to připadá. EFSA navrhuje, aby se redefinovala toxicita glyfozátu. A e, také jsou toho názoru, že e, pokusy na zvířatech neukázaly kauzalitu mezi expozicí glyfozátu a rozvojem e, rakoviny u člověka. Tuto argumentaci Eh, považuji za poněkud lahkovážnou z dvou důvodů. Nepotřebujeme čekat na to, až důkazy o toxicitě budou formálně zjištěné v těchto všech případech, protože můžeme použít princip obezřetnosti. A co se týče EFSA, tak eh, jak došlo k tomu, že to je nebezpečí pro eh, škodlivost pro člověka? Je tu i ohrožení pro půdu a pro přírodu a proto žádáme, aby komise v tomto tedy jasně aktivně jednala. Děkuji, paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Všechny nás velice znepokojuje takto významný rozdíl v názorech mezi FSO a e, JARK. E, vypadá to, že ty studie nebyly vedeny stejným způsobem, co se týče tedy samotné chemické látky, která byla nebo nebyla případně testována s dalšími složkami. Takže se ptám, jakou úlohu má EFSA, protože EFSA by měla být e, vědeckým poradcem e, komise. A když pak zjistíme, že jejich e, názory mm, z EFSI jsou spochybňovány, tak, tak si říkám, k čemu ta agentura je, když komise teoreticky se nemůže řídit stanoviskem EFSI. To je tedy první uh, uh, otázka protože to je zásadní otázka, kterou bychom se měli zabývat dál. A potom je zapotřebí tu situaci vyřešit. Ehm, agentura by měla vést dál testy týkající se jak té účinné látky, tak s těmi dalšími složkami, které jsou obsaženy v té e, formuli, které jsou běžně používány tedy e, v, této, e, v tomto produktu a některé jsou jmenovány rýčem. Takže na to všechno bychom se měli zaměřit, abychom pak získali definitivní stanovisko o tom, zda bude tato látka, tedy glyfozát, buď schválen nebo neschválen. Takže my jsme skutečně v pozici, to bych chtěla zúraznit, kdy se musíme rozhodovat a kdy se musíme opírat o vědu, o vědecké poznatky. Thank you very much, Miss Melia. Děkuji, paní Melia. Děkuji, pane předsedo. Hodně věcech se tady už mluvilo, takže se chci hlavně poděkovat EFSA a IARC za to, že prezentovali své výsledky zde a že děkuji také za ochotu e, připojit se k naší diskusi. Myslím si, že e, co se týče zásadního problému, jsme se nedostali ani o kousek dál. Na jedné straně tu máme vědecké poznatky, e, které máme od, chceme mít od příslušných agentur, ale na straně druhé není možné udělat takové celkové politické posouzení. A tady v tom hrají roli veškeré další faktory, co se děje v soukromé oblasti, Ehm, například, že tyto látky jsou používány nevyškoleným personálem, nebo eh, eh, jak to vypadá s používáním těchto látek třetích zemí, Brazílie a ostatní, kde eh, glyfosáty se objevují na jejich ehm, polích, co se stane s biodiverzitou a tak dále. To znamená, tyto dopady, na ty se musíme podívat obsáhlejším způsobem a na tomto pozadí bych se chtěla zeptat zástupců ESA. Co si vlastně přejete, když dostanete zakázku ehm, posoudit, muset posoudit jednu jedinou látku, tak pravděpodobně mm, budete používat tyto poznatky. A ostatní vlastně se hovořilo o devíti různých poznacích, možná byste k tomu mohli podrobně něco říct, co znamená tyto nové poznatky, co se zatím skrývá, to, co jsme tady předtím neměli k dispozici. A pak ještě eh, otázka, co si vlastně přejete. Eh, chcete mít ještě jinou zakázku, jiný mandát? O tom bychom si pak měli také promluvit. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Kaut, chceli? If you insist, uh, Mr. Eh, když na tom trváte, pane předsedo. Eh, možná jenom úplně jednoduchá otázka na IARC, protože v podstatě to, co tady říkal vám zástupce EFSA, je, že my jsme, oni odvedli lepší práci než vy. Aspoň já bych takhle schrnul to, co říkal zástupce EFSA. Proto by mě zase zajímalo, jak vy za sebe eh, můžete na to zareagovat, když jste tohle si poslechl. Pak pokud jde o EFSA, také mám na ně dva jednoduché dotazy. Zaprvé tvrdíte, že jste použili více studií. Kolik z těch studií ale e, objednal průmysl. Prosím, řekněte nám jasně ta čísla, to by bylo moc milé, kdybychom je měli. A za druhé, to už tady eh, párkrát padlo, ta otázka, chtěl byl eh, konkrétní odpověď. Tady je eh, dopis na EFSA, který kritizuje transparentnost, že nepostupujete podle postupu OSD, že odstraňujete citace. Čili je to upřímná kritika. A vy pořád tvrdíte, my jsme strašně transparentní a děláme všechno výborně. Pak jsou jenom dvě možnosti a chtěl bych od vás vědět, která to je. Buď těch 96 věců lžou, anebo za B, vy jste příliš optimističtí, pokud jde o transparentnost EFSA. Nemyslím si, že existuje něco mezi. Chtěl bych jasnou odpověď. Prosím, paní Evy. Grazie. Děkuji. Také chci poděkovat za obě prezentace. Považuji za velice užitečné, ale k tomu, aby nás ještě více zmátli. Také bych ráda citovala těch eh, několik desítek vědců, kteří se vyjádřili a tím se ještě zmatek zvyšuje. Mám velice přímou otázku. Ohledně té, eh, toho chemického složení eh, glyfozátu, neboli tedy produktu Roundup od Monsanto, to je konkrétně využívaný produkt, takže by asi bylo vhodnější hodnotit e, v těch zkoumáních přímo ten produkt, co se využívá v realitě, nikoli jen tu aktivní látku. A chtěla bych se zeptat obou dvou agentur, k čemu jsou užitečné, tedy ty jiné přídatné látky e, v těch e, chemických obsazích, než k tomu, aby zvýšili účinnost produktu. A e, já bych se chtěla e, zmínit také o těch studiích, které byly zmíněny, že se používaly tedy e, také studie, které nebyly zveřejněny od společností, které byly chápány jako peer review. Jak tedy agentura chce ospravedlnit toto svoje závěrečné stanovisko? A to, co už říkali tedy všichni kolegové, protože v tomto případě proč se tedy intelektuálně eh, poctivě nepoužívá princip předběžné obazřetnosti. Děkuji, pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Ano, samozřejmě to není moc uspokojivé, když pracujeme s tolika různými tématy nebo výpověďmi a zvláště k takovém vážném tématu, jako jsou karcinovidní dopady a podobně. Ale když se podívám na to, jak se vede na veřejnosti tato diskuze nebo v tisku, tak mě napadají dvě obavy či pochyby. Nesmíme zapomínat na to, že ti, kteří zkoumají tyto látky, říkají, eh, že eh, je to spojeno s, také s otázkou eh, gentechnicky modifikovaných organismů. A pak je tady další věc, Eh, ve skutečnosti se nejedná jenom o glyfosáty, ale také jde eh, o jinou eh, diskuzi. Má se ovlivnit i jiná diskuze. Nejsem si úplně jist, když se tak podívám na pár příkladů z minulosti, tak si nejsem úplně jist, jak řeklo pár kolegů tady už, že průmysl má tak obrovský zájem obhajovat tuto látku. Když se tak podívám na to, jaké alternativy tady existují, a za jaké ceny eh, tento alternativní eh, látky eh, jsou prodávány výrobci, tak si myslím, že průmysl přeci jen má zájem na tom, aby se tato látka dostala na látku, aby na, na trh, aby se to kupovalo. Takže to není tak, že glyfosát tady není a kolega Hojsling to říkal velice správně, že to mm, není jen nějaká látka herbicidy, jsou nejvíce používatelné kategorie ehm, prostředku pro ochranu rostlin a glyfosát je z toho nejdůležitější látka. Takže mm, to jak jako pak dopadne z Severní Kore, Koreji, že se bude plevel vydávat motičkou z velké hloubky. A moje otázka na EFSU mm, je, jestli tady existuje nějaké celkové posouzení, jestli by glyfosáty tady neměly být a co se stane s ostatními nedisponibilními látkami či alternativy no, na trhu. Jsou tady jiné možnosti, šetříte toto třeba z toxicity těchto látek, mm, dojde potom eh, k zlepšení celkové situace, když glyfosáty už existovat nebudou. Paní Scherper. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het gaat om Děkuji vám, pane předsedo. Eh, hovoříme o zdraví našich občanů, o pesticidech a důsledcích jejich používání. Někteří říkají, že glyfosáty mohou být karcinogenní. A EFSA nyní přišla se svou zprávou, podle které je nepravděpodobné, že by existovalo karcinogenní riziko pro, lid, pro člověka, ale také říkáte, že by měla být stanovena nová pravidla pro kontrolu e, rizika e, glyfositu v potravinách. Proto se ptám, zda tady tedy to riziko je nebo není. A říkáte, že bychom měli mít eh, přísnější pravidla pro patraviny, tak proč to tady říkáte, je, pokud ta látka podle vás není karcinogenní? Pak je tady, proto by mě opravdu zajímalo, co je opravdu pravda a co není pravda, co je nebezpečné a co není nebezpečné, protože jde o zdraví lidí. Dar? Geht das? Ja, das geht. To funguje? Přesednu si. Kommt man mehr nach links jetzt plötzlich. Also. Tak, najednou se dostávám na levou stranu. První otázka. Na IARC EFSA říká, že e, při přiměřeném použití to není rakovinotvorné. Jak se stavíte k tomuto výpovědi? Druhá otázka e, na oba zástupce. Nejsou ty metody, ty metody jsou velice rozdílné, neboli měřítka pro posuzování, že dokonce u stejné metodické hm, základu se dostáváme k rozdílným výpovědím. A třetí věc, alespoň jako like, Mám dojem, že JARK hm, dost striktně hm, vytváří jednotlivé kategorie. Možná, že je to tak správně. Stupeň číslo dvě asi je karcinogenní, tedy tady glyfosát třeba se na anabolní steroidy ehm, a třeba i požár nebo oheň s krvou může být nebezpečný nebo červené maso. Myslíte, že to jsou stejné dopady eh, glyfosátu? Pak se podíváme na kategorii 1, kde to je karcinogenní, tak mě to trošku irituje, třeba, že v tom je tabákový kouř, tedy to je informace pro všechny ty, kteří kouří, asbest je tady také ehm, záření, alkoholické nápoje a zpracované maso, ty také patří do téhle kategorie 1. Není tomu tak, že na jedné straně tady máme metodickou výpověď, ale co mi tady trošku chybí, jsou zkušenosti z praxe. Já si nemyslím, že ten, kdo každý týden vypije sklenku vína, eh, je, že se riziko rakoviny zvyšuje. Eh, tak to je třetí otázka. Jestli vaše metody, nebo co vlastně nás, nám doporučujete jako praktici? Co se má udělat s těmito výsledky? Thank, thank you very much. The last speaker... Eh, děkuji. A poslední paní Rees. Děkuji, pane předsedo. Po letech a letech studií EFSA eh, po tři léta tedy vyslechla řadu expertů a teď vidíme závěry, které nás nevedou k jasnému eh, eh, rozhodnutí a to se někdy stává a teď my žádáme komisi a také na nás, abychom rozhodli. No, a přitom je tu slepá ulička, jako tam tom hovořila paní Grosted, ve které jsme se ocitli. A v této situaci my tedy si vyměňujeme názory a z toho je tedy patrné, jak říkala o tom paní Grosted. E, já se tedy ptám, zda máme nějakou příležitost zjistit, co je skutečně tou aktivní e, látkou a co tedy je těmi E, přidatnými látkami. E, co je z toho problematičtější? Pravděpodobně ten rozdíl spočívá v tom, jak byly vedeny jednotlivé studie. A e, měli bychom v tom případě dále pokračovat v dalším zkoumání a mm, v tom, abychom měli jasné důkazy, protože právě o ty důkazy nám jde. A proto já musím říct si, ano, čeká nás rozhodnutí a v tomto případě Eh, může se říct, že to je i příliš snadné rozhodnutí říct, že je zapotřebí využít princip předběžné opatrnosti. Ale jaké máme jiné alternativy, jak už o tom hovořili eh, kolegové, už 40 eh, produktů je ošetřováno tímto způsobem, ale já bych byla ráda, že eh, horší, eh, to, co tedy si myslíme, že je horší, aby nebylo nepřítelem toho dobrého. Děkuji. Děkuji za velice zajímavou debatu. A nyní si počkáme na odpovědi. Máme tlumočníky jen na 10 minut a následně budeme muset pokručovat eh, v angličtině. Je mi to líto, protože tato diskuze je velice zajímavá. A já předám slovo Jark a potom EFSA. Prosím. Eh, především vám děkuji za vysoce informativní diskusu a to byly také eh, velice takové průzné otázky. Proto bych se chtěl eh, zaměřit na ty, které byly adresovány naší agentuře. Pokud bychom Eh, hovořili o vědecké ekvivalenci, jakožto o výsledku, pak by nebyl eh, uspokojivý. Musíme podrobit zkoumání vědecké důkazy tak, abychom zajistili co nejlepší ochranu evropských občanů. Proto já bych prostě neřekl, neříkal radě, je to stoprocentně tak nebo stoprocentně takhle. A myslím si, že to pro IARC nebylo tak strašně složité. My jsme používali standardní metody, které jsou internet mezinárodně přijímány a široce se uplatňují už po celá desetiletí. Vytipování rizik a konkrétní reakce na jeden z dotazů. Naše klasifikace se týká míry důvěry, kterou máme, že konkrétní látka způsobuje Ehm, rakovinu, než spíše to, jak silná, jak potentní ta látka v tomto směru je. A proto se dostávají potom různé látky do stejné skupiny. Ještě dva vysvětlení k této diskusi. Chtěl bych říct si úplně jasně, IARC se neomezuje jenom na, celá, na celková složení látek. Pokud jde o karcinogenicitu látek, pak jsme, pardon, u zvířat, brali jsme čistou karcinogenitu u zvířat, genotox toxicitu a také na poškození buněčného systému lidí. Čili nešlo, se, nešlo o celkové přípravky, celkové produkty, ale o aktivní látku jako takovou, abychom si rozuměli čeho ten vědecký, na čem to bylo vědecky založeno. Dále, ta, pokud je o karcinogenicitu u zvířat, pak tady to nebylo jenom toxické ve vysokých dávkách, ale i v dávkách, které nevedly, nenavodily celkovou eh, toxicitu. A statistické testy. Tady jsme sledovali trendy. Zda při zvyšující se dávce vidíme zvyšující se počet eh, rakovinných onemocnění, což eh, při hodnocení výsledků karcinogenicity u zvířat je obvyklé. Eh, genotoxicita je velice důležitá a to jsme viděli nejenom u buněčného systému, ale také to byly přímo eh, systémy, té, pardon, studie na, venku v, na, v Napoli, kde byli lidé opravdu eh, vystaveni účinku postřiku glyfocáty. A pak tady jsou epidemiologické studie, které ze své podstaty jsou omezené na používání, na studium toho, co se používá v reálném světě. To jsou tedy ta celková složení. A ta celková složení mezinárodně a geograficky jsou odlišná. Ovšem nárůst rakovinných e, omezení nebo zvyšování e, rizika rakoviny jsme viděli na všech kontinentech, takže to je určitý společný faktor pro glyfosáty. Pak je další věc, kterou bych chtěl tady trošku vysvětlit. Ehm, tedy možná, že vznikl dojem, že agentura nepokryla dostatečně široký rozsah eh, studií a že je možná trochu neúplná a že EFSA možná to vzala trochu šířeji. Ale víte, ono se nejedná o kvantitativní, ale kvalitativní informace. A naše východisko je takové, že bychom se měli být otevřeni vůči zkoumání, že ty výsledky dáváme veřejnosti k dispozici a pak už je na, tom, aby, na to, aby za opravdu ty naše výsledky v tom zkoumání potom obstály. Čili ano, máme možná užší rozsah informací. Nebrali jsme v úvahu některé eh, studie, které nebyly veřejně přístupné. A samozřejmě argumentovat můžete v oběma směry, ale pokud je o vědeckou metodu a pokud je o eh, snahu, abychom byli eh, vyslyšeni nebo aby nám naslouchali, tak prostě z toho důvodu jsme vzali takové studie, ke kterým měli možnost se vyjadřovat i jiní vědečtí pracovníci. Tolik tedy k vysvětlení, zejména pokud je o ta složení a také o datové soubory, které jsme používali. Pokud bychom měli více informací o karcinogenicitě nebo genotoxicitě, například ze studií, které si objednal příslušný průmysl, tak by to hodnocení nezměnilo, protože my jsme dělali i pozitivní eh, studie i u zvířat, i po pokusech na zvířatech, i u lidských buněk. A to by nám úplně stačilo, abychom k těm závěrům stejně dospěli. Děkuji. Děkuji. EFSA teď je na řadě. Já moc krát děkuji. S dovolením nejprve eh, Jose bude mít slovo na stručnou vědeckou odpověď a já to pak všeobecně schrnu. Děkuji, Benete. Děkuji za eh, příspěvky. Nejprve posouzení EFSA, eh, to je No, to bylo řízení jsou tu dva jako postupňové procesy, je to schválení látek a pak je tady peer review, které bylo provedeno EFSO a pak je tady zodpovědnost členských států provést posouzení a potom učinit rozhodnutí, která se vztahují k schválení každého produktu a složky. Jsou to tedy různé látky, které jsou schváleny členskými státy. Co se týče genotoxicity a karcinogenicity, myslím si, že je důležité zmínit se o tom, že vědecké poznatky výsledky eh, říkají, že zapotřebí eh, zkoušet eh, jednotlivé složky látek Můžeme se podívat na třeba hlavní směry OECD nebo doporučení ECHA. E, e e jsou tady různé zkušební cykly, které měly být provedeny pouze tehdy, když si myslíme, že genotoxicita nebo karcinogenicita se vztahuje k interakci mezi oběma. Na to potřebujete nejprve posouzení, posouzení dopadů nejrůznějších látek, každé jednotlivé látky a pak můžete zvážit, jestli tyto přísady samotné jsou zodpovědné za to, že jsou tyto, nebo takovéto dopady. A toto je důležité, protože musíme zvážit všechny informace, které máme k dispozici. Jasně doporučujeme členským státům, aby ověřovali zvláště eh, genotexitidu, ehm, aby eh, se ověřili eh, tyto látky. Členské státky musí identifikovat tyto látky, identifikovat každou jednotlivou substanci pro tyto studie. Je to potom validní. Musíme dostat plnou informaci o tom, jaký systém, jaké posouzení bylo provedeno. Mm, nejenom množství nebo dávka glyfosátu, ale i jiné látky, nečistoty produkty, a, které jsou tady v glyfosátech nebo v jiných výrobcích. Velice mm, pečlivě ověřujeme, jestli ty dopady se stahují k e, glyfosátům nebo jestli jsou s jinými látkami. No, co se týče e, životního prostředí a lidského zdraví, Předpokládám, že dopady možná se nebudou vztahovat k tomuto, ale k jiným glyfosátům, ale k jiným látkám, ty se musí všechny zvážit. To znamená, jedná se o to, jestli se stejná látka může eh, v těchto produktech objevit. Mluvíme tady o obecných chemikálích, tedy je nutné identifikovat, proč takovéto látky mohou být eh, toxické a proč jsou tedy z vědeckého hlediska relevantní. To znamená, toto musíme posoudit. Z komise bychom měli dostat mandát posoudit tyto látky. Je důležité, abychom měli všechny tyto závěry. A e, e, ještě zatím nemáme dostatečné e, informace ke všemu. Co se týče transparentnosti celého procesu a veřejných informací na veřejnost. Myslím si, že je důležité zmínit se o tom, že teď veškeré informace, které má posouzení EFSA, byly zveřejněny tak a také, a to je součást nařízení 1107, jde o to, aby každá studie, která byla provedena, aby toto všechno bylo k dispozici od samého začátku a také tady máme veřejné eh, konzultace, toto je eh, Eh, to, to posouzení, které bylo provedeno Německém. Důležité je zmínit se o tom, že karcinogenicita jak zástupci ARC, tak EFSA používají studie, eh, která eh, byla předložena i průmyslu. Není tady žádná jiná studie, která by mm, Nejsou tady žádné další takovéto studie. IARC používá informací, které vyplývají z této studie a teď EFSA ehm, také eh, toto zveřejňuje, takže je tady stejná úroveň informací, která byla k dispozici k posouzení ehm, ehm, a teď máme stejnou míru informací eh, jak pro eh, veřejnost, tak pro ostatní. Co se týče toxických látek, tak tady máme nejenom, máme tady asi 40, 50 aktivních látek, které ročně posuzujeme a konečně naším eh, závěrem, takovým obsáhlý závěr, nedá se jenom o karcinogenicitu, ehm, také eh, toxicitu zkoumáme, máme různé referenční ehm, ehm, eh, hodnoty, zvažujeme a posuzujeme riziko pro spotřebitele a vyjdeme také s doporučením zmírnění rizik pro životní prostředí, takže budeme předkládat různá opatření, která se budou stávat k zmírnění těchto dopadů. Děkuji, Jose, jestli dovolíte, pane předsedo, jenom pár ještě poznámek z mého pohledu, možná to nebude tak vědecky zaměřené, zaměřen, ale spíše k procesu e a k roli EFSA. Já si myslím, že je docela zajímavé, že eh, Tady máme celou řadu kritických eh, poznámek, které jsme dnes slyšeli o systému, který v Evropě funguje už mnoho let mm, a který eh, přišel s různými zprávami o posouzení, například Venetika dnes tam eh, parlament eh, tleskal a oslavoval, jak eh, perfektně to fungovalo. A teď máme výsledek stejného systému. Tam pracuje, tady pracuje 600 vědců po celé Evropě a ti přicházejí z výsledky, které alespoň pro některé části parlamentu jsou politického hlediska velice obtížné. Já si myslím, že je obtížné, že věci pracují tímto způsobem. If they are or not,